abychom se zabývali s těmito věcmi, jakož je kultura, hm, mládež a další naše oblasti. Nyní vám přečtu hlavní programy pro slyšení. Parlament eh, ohodnocuje designované komisaře na základě jejich evropanství, jejich obecných schopností a jejich osobní nezávislosti. Dále vyhodnocuje jejich znalosti které mají o svém budoucím portfoliu a jejich komunikační schopnosti. Paní designovaná komisařka zodpověděla na pět standardních zpráv, pět standardních otázek, které máte ve svých podkladech které si můžete tedy přečíst a samozřejmě máte k dispozici také životopis paní dezignované komisařky. Hearing bych chtěla zorganizovat tak, že nejdříve dostane na 10 minut slovo paní Vasiliju a potom se budou moci vyjádřit koordinátoři kulturního výboru, tedy budou mo- moci položit vždy jednu otázku. Potom se dostanou ke slovu další členové výboru pro kulturu. Každý má k dispozici přesný eh, politický čas, který byl rozložen mezi jednotlivými politickými skupinami. Je to rozdělené na základě Deontova systému. Potom udělím je slovo členům výboru pro zaměstnanost a výboru ITRE jsou zde jako takzvané přidružené výbory, to se týká výboru pro zaměstnanost. Potom se dostanou tedy ke slovu členové výboru ITRE, kteří budou moci položit své otázky a potom znovu na závěr dostane paní Vasiliu ještě možnost své vystoupení uzavřít. Otázky nebudou moci být delší než pět minut a Vypadá to tak, že tedy máme vždy jednu minutu na otázku, dvě minuty pro paní dezignovanou komisařku na odpověď, potom je zde jedna minuta na doplňující otázku, na kterou bude moci paní dezignovaná komisařka odpovědět během jedné minuty. Prosím, buďte struční, držte se předěleného času, já budu na to dohlížet velmi přísně a pokud budete hovořit příliš dlouho, tak vás přeruším. Milé kolegyně a milí kolegové, chtěla bych poděkovat rovněž tlumočníkům. Máme zde dnes k dispozici tlumočení do všech jazyků. Ještě bych chtěla Nyní bych chtěla předat slovo paní Basiliu. Prosím. Kyria Proedre, Entima Meli, jak Kroáci... Vážení poslanci, slyšení designovaných komisařů zde v Evropském parlamentu jsou výrazem demokracie a já, jakožto bývalá poslankyně Kyperského parlamentu, jsem obzvláště potěšena, že mohu se na tomto procesu podílet již po druhé. Jakožto komisařka pro zdravotnictví jsem učinila řadu pozitivních zkušeností a proto jsem byla velice potěšena, když mi pan předseda Barozo navrhl, abych převzala portfolio, které se týká vzdělávání, které se týká kultury. Je to portfolio, které na evropským občanům umožňuje čelit výzvám budoucnosti. Nejdříve bych se s vámi podělila o několik osobních zkušeností, které se týkají zejména mých prvních kontaktů s novým portfoliem. Před několika měsíci jsem eh, si vyslechla diskuzi, kterou spolu vedli finští a kyperští gymnazisté. Bylo to v rámci pořadu v rádiu, v kyperském rádiu. Tito studenti se podíleli na studii v rámci programu Erasmus. Velice se jim líbily zkušenosti, které mohli tímto způsobem nazbírat a říkali, že jim to pomohlo nejen pochopit rozdíly, ale také to, co je spojuje. A přesně o to jde v rámci evropského projektu, o jednotu v rozmanitosti. Pro mě byla ta debata mezi studenty velice zajímavým příkladem toho, jaké možnosti máme k dispozici pro to, abychom dosáhli našeho evropského cíle. Těším se na spolupráci s vaším výborem, která se bude týkat důležitých priorit. Jde o to zlepšit vzdělávání lidí, zlepšit přístup lidí k vzdělávání a odborné přípravě. A samozřejmě velice důležité přitom je specializace, která bude odpovídat současným nárokům hospodářství. Musíme vytvořit podmínky pro mobilitu mladých lidí a musíme vytvořit takové prostředí, které bude podporovat kulturu a kreativitu, a to jak na osobní úrovni, tak na úrovni celospolečenské. Paní předsedkyně, pokud má Evropa skutečně konkurovat v novém globálním hospodářství, musíme dosáhnout dokonalosti v inovacích, musíme se postarat o to, aby naše mládež mohla se připravovat na budoucnost. Pokusíme se podpořit kvalitu školství a vzdělávání. Musíme dosáhnout skutečných a reálných pokroků, které budou vycházet z boloňského procesu. Naše univerzity se ovšem Musíme také zlepšit přípravu učitelů, protože učitelé, dobří učitelé hrají eh, klíčovou roli v úspěchu svých studentů. Ehm, Benefity nové ekonomiky musí být rozděleny spravedlivějším způsobem, tak, abychom vybudovali eh, zdravější, eh, zelenější znalostní společnost. A to znamená konkrétně, že musíme pomáhat jednomu ze šesti mladých lidí, kteří odcházejí ze, ze školy příliš brzy, jednomu z patnácti mladých, kteří eh, nemají dostatečné schopnosti čtení a 80 milionů mladých lidí, kteří přežívají pouze ze základním vzdělání. Investice do vzdělávání je nejlepší cesta pro každého, jak se chopit nových příležitostí po hospodářské krizi. A vaše podpora eh, úsilí zajistit rozpočtové prostředky pro vzdělávání bude klíčová. Jenom tak se nám podaří mobilizovat národní vlády, regionální úřady a také soukromý sektor, tak abychom společně dokázali čelit této výzvě. Ta navrhovaná Evropská strategie 2020 bude hrát také klíčovou roli v budování udržitelné společnosti založené na znalostech. Um, máme několik programů Erasmus Mundus, Marie Curie a další, které se snaží modernizovat vyšší vzdělávání a zvýšit atraktivitu eh, Evropy pro studium a výzkum. Chtěla bych také spolu s vámi hovořit o tom, jak eh, budeme koncipovat eh, Evropský institut inovace a technologie tak, aby se stal skutečně vlajkovou lodí Evropy. Eh, akce Marie Curie, které mají posílit naše eh, úsilí zlepšit vyšší vzdělávání v Evropě a výzkum v Evropě, tak, aby naši výzkumníci, studenti a pracovníci mohli snadněji eh, cestovat přes hranice. A aby také ty výsledky výzkumu a vzdělávání mohly být snadněji přeneseny do praxe chceme také usilovat o snadnější mobilitu. A protože mobilita je velmi efektivní eh, a výrazně zvyšuje šance na získání zaměstnání pro mladé lidi. A naším cílem je poskytnout všem mladým Evropanům, eh, ať už je jaká jejich životní cesta jakákoliv, eh, chceme jim umožnit, aby skutečně Eh, získávali tyto nové znalosti a aby měli možnost eh, cestovat a studovat v zahraničí. A chceme toto umožnit také učitelům. Máme také nový rámcový program eh, Mládí v pohybu Youth on the Move, a tato nová iniciativa bude výrazným příspěvkem té kulturní pestrosti mezi kulturnímu dialogu a mnohojazyčnému nebo vícejazyčnému vzdělávání. Eh, vážená paní předsedkyně, přeji si touto cestou podporovat základní evropské hodnoty a podporovat také kreativitu a inovaci. K tomu budeme muset uvolnit veškerý potenciál Evropy eh, v souvislosti s eh, kreativitou a inovací. Budeme muset vytvářet národní a evropské akce a programy, které umožní evropským tvůrcům, aby se mohli vyjádřit. Věřím, že jak milé to kolegium vznikne, tak hned předložím Eh, návrh na vznik eh, té evropské značky, té značky European Heritage Label, eh, která bude tedy značkou evropského kulturního dědictví, tak, aby toto dědictví bylo více vidět. Toto dědictví, které je nositelem evropské historie. Je to projekt, který si klade za cíl chránit a posilovat naši kulturní diverzitu a naše evropské hodnoty. A tady jsem velmi ráda, že je v eh, součástí mého portfolia také eh, program, také mediální sektor, který je velmi důležitý pro kulturní eh, identitu Evropy. Tím se jenom potvrzuje Eh, už dlouho existující angažma Evropy v této oblasti. Takto se může vyjadřovat eh, Evropa v celé své rozmanitosti prostřednictvím například kinematografie. To je další výzva, která je před námi. A tady se budu Eh, opírat o ty úspěchy, kterých se nám už podařilo dosáhnout a chci k tomu také využívat nové technologie, zejména digitální technologie a budu usilovat o lepší distribuci eh, evropského filmu na mezinárodní scéně. Mým cílem bude také podporovat kulturní a jazykovou pestrost a to také v rámci našich eh, zahraničních politik, protože to jedinečné a e, pestré evropské dědictví musí mm, promlouvat hlasitěji v globalizovaném světě. E, k tomu nám také poslouží úmluva e, UNESCO, která utváří právní základ pro pokrok naší kulturní politiky a také pro její přesah do dalších politik a strategií. Zejména pokud jde o eh, autorské právo, musíme zajistit rovnováhu mezi spravedlivým odměňováním umělců, což je samozřejmě životně důležité pro zachování kulturní rozmanitosti a na druhé straně snadnějším přístupem a širším přístupem ke kultuře. Eh, počítám s tím, že budu úzce spolupracovat se svými kolegy komisaři na té nové digitální agendě, která se klade za cíl dosáhnout právě této rovnováhy. A samozřejmě se chci zaměřovat také na mnoho jazyčnost, protože eh, učení cizím jazykům je velmi důležité pro eh, získání dobrého zaměstnání v budoucnosti. Děkuji. Bohužel těch 10 minut již uplynulo, takže musím vás přerušit. A nyní předám slovo kolegům z výboru a ujistím vás, že budu u nich ještě přísnější než u vás, paní komisařko. Prosím, dáš. Děkuji. Vítám vás, paní Vasiliu. Chtěl jsem se zaměřit na jeden aspekt, o kterém jste se zmínila. Chtěl bych trochu specifičtěji pochopit, o co šlo v tomto novém programu, o kterém jste hovořila, Mládí v pohybu. Mě by zajímalo, jakým způsobem je možno toto koordinovat s víceletým programem, který máme, Mládí v akci nebo Mládež v akci, to je program, který hodně pomohl výměně a růstu mladých v Evropě. Takže bych rád pochopil, jaké jsou konkrétní opatření, která chcete přijmout, aby se tento program zefektivnil. Především pokud jde o Evropskou dobrovolnickou službu, která je také součástí tohoto programu. A jak se díváte na rok 2011? Rok 2011 byl prohlášen Evropským rokem dobrovolnici. Byl jsem opravdu velmi stručný. Děkuji, prosím, paní Vasiliu. Pokud jde o program Mládí v pohybu, eh, Youth on the Move, eh, je výsledkem naší snahy zjednodušit celou tuto záležitost, protože když jsem studovala celou tuto agendu, tak jsem byla překvapena tou složitostí a tou šíří těch eh, různých termínů, které používáme, což eh, sice není špatné, ale může to být do jisté míry matoucí, zejména pro ty mladé lidi, kteří by těchto programů chtěli využít. Takže když eh, jsme začali tuto novou iniciativu eh, Mládí v pohybu, kterou budu připravovat eh, ve spolupráci s vámi a samozřejmě s přihlédnutím k vašim návrhům, my takto vlastně eh, ošetříme tu mobilitu školní mládeže až po vědecké pracovníky od kultury až po sport například a vejde se tam i otázka dobrovolné práce, dobrovolnictví, protože shledáváme, že dobrovolnictví pomáhá mladým lidem, aby nabili nové zkušenosti a aby eh, také zvýšili svoji kvalifikaci pro život. Takže toto bude naše politika mobility pro mládež nejen pro budoucnost, protože musíme samozřejmě věnovat pozornost nejen mládeži, ale i dalším skupinám obyvatelstva. Často hovoříme o celoživotním vzdělávání. To ale nekončí maturitou nebo promocí e, a nebo tím, když nastoupíme do zaměstnání. Musíme pokračovat, protože ty výzvy před námi jsou opravdu veliké a musíme všem našim občanům třeba i v důchodovém věku dát možnost zlepšovat kvalifikaci, získávat nové znalosti a musíme zajistit, že až do konce budou mít eh, práci. Ah, solo un ulteriore chiarimento. Doplňující otázku, pan Skurian? Ano, ještě jedno doplnění. Hovoříme o programu, který bude brát v úvahu eh, studenty ve školách, eh, na univerzitách i potom později, takže se jedná o několik generací. Takže hovoříme o něčem takovém, pochopil jsem to dobře. Well, it's, it's, it's a chain. It's a chain. Je to řetězec. Je to řetězec, který začíná vlastně už na základní škole a končí vlastně v době kdy eh, lidé jsou už v zaměstnání, jsou dospělí, takže chceme posílit tento řetězec a chceme, aby všechny ty články byly pevné. Takže není k ničemu mít jeden silný článek řetězu, ale mít jiné eh, křehké články. Takže chceme, aby ten řetěz byl mm, solidní celý. Máme eh, zelenou knihu o mobilitě, chceme najít, kde jsou ty překážky pro mobilitu a chceme tyto překážky odstranit tak, abychom dali všem příležitost využít těchto možností. Paní Hannibal má nyní slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, dobrý den, paní Vasiliu. Já jsem ze sociálně demokratické frakce a my jsme komisi upozorňovali už léta na to, aby připravila občany na tu strategii 2020 zejména vzhledem k té obtížné ekonomické situaci, které jste, o které jste se už také zmínila. A mě právě zajímá ta nová strategie 2020, která bude muset obsahovat silný Eh, sociální aspekt a mě zajímá, zda tato strategie bude úspěšnější v potírání sociálního vyloučení a sociální nespravedlnosti. A mě by zajímalo v tomto kontextu, zda byste nám mohla eh, dát nějaké konkrétnější příklady eh, toho, jak chcete překlenovat tyto sociální nerovnosti právě prostřednictvím třeba toho vzdělávání. Děkuji. My answer paní Vasiliu. Moje odpověď na vaši otázku je samozřejmě ano. Já jsem pro sociální začlenění každého. Když hovoříme o tom, že musíme dát příležitost mladým lidem a našim obyvatelům obecně, musíme zdůrazňovat mladé lidi, kteří jsou z chudých rodin nebo z nevýhodněného prostředí, například děti přistěhovalců, děti z rodin nevzdělaných rodičů, kteří nemají nikoho, kdo by jim poradil a kdo by jim byl takovým průvodcem v životě. Samozřejmě, na ně musíme myslet především. A nestačí hovořit pouze o formálním vzdělávání. To je velmi důležité, samozřejmě je to nutné, ale musíme Mm, myslet na ehm, vzdělávání v širším kontextu, neformální vzdělávání je také velmi důležité. A samozřejmě musíme také zvyšovat jejich eh, jazykovou vybavenost. To je také nástroj, který jim později pomůže najít práci, zlepšit svoji ehm, eh, šanci na trhu práce. Takže tak jim chceme dát ty nejlepší možnosti. Just follow up. I mean, I completely agree with you. Jestli bych mohla navázat na to, co jste řekla. Eh, souhlasím s vámi, pokud jde o význam učení cizích jazyků, ale ještě mě zajímá ta jaksi konkurenceschopnost na trhu práce, ty znalosti, které těmto dětem potom eh, umožní sehnat práci, protože tady vidíme stále to sociální vyloučení. Paní Vasiliu, podle našich studií v Evropské unii asi 50 univerzitních absolventů je bez práce. Proč? Musíme se zamyslet nad těmi důvody, proč. V některých zemích je to dokonce 80 absolventů vysokých škol. Takže musíme navázat ty znalosti, dovednosti na jedné straně a zaměstnání na druhé straně není nám nic platné mít hodně absolventů, pokud nenajdou práci. Takže teď právě si necháváme vypracovat studii eh, na toto téma a chceme právě eh, nalézt opatření, která by eh, pomohla mladým lidem získat lepší profesní kvalifikaci. Podívejme se třeba na zdravotnictví, protože eh, o tom jsem dobře informovaná. Chybí nám lékaři, chybí nám sestřičky, chybí nám specialisté. A bylo by velmi vhodné povzbudit mladé lidi, aby si zvolili právě tyto profese, protože tady mají jistotu, že práci najdou. Děkuji. Kula. Děkuji, prosím pana Takulu. Vážená paní komisařko, rád bych vám poděkoval za e, výborný úvodní proslov. A nyní se dostávám ke své e, otázce. Vzhledem k tomu, že vzdělávací systém se liší po celé Evropě, e, podle výsledků studií PISA eh, se ukazuje, že jsou také velké rozdíly eh, studijních výsledků žáků eh, napříč Evropou. Takže je určitě důležité, aby se ta spolupráce v oblasti vzdělávání posilovala. Jaké řešení navrhujete tak, aby tato, to, tato to spolupráce byla vzájemně prospěšná pro všechny zúčastněné země. Děkuji. Paní Vasiliu, ano, jistě víte, že nemůžeme mít vyloženě jednotný systém v Evropě, takže musíme pouze podporovat členské země, aby se vzájemně vyměňovaly své zkušenosti, musíme je tedy v tom podporovat také prostřednictvím našich programů. A to jsme už samozřejmě dělali už řadu let. Eh, nebyli jsme v tom stoprocentně úspěšní, ale já myslím, že to je ta jediná cesta, která je možná. Spolupráce a výměna dobré osvědčené praxe. Eh, můžeme také definovat eh, benchmark, můžeme mm, jak si dávat školám různé typy doporučení, ukazovat jim, kde jsou třeba jejich slabiny a naopak jejich silná místa takže můžeme vytipovat, v kterém případě jsou jejich slabiny. Můžu vám říci mm, velmi dobrou zkušenost. Paní Vasily, už vám vypršel řečnický čas. Omlouvám se vám, paní Vasiliu, máte ještě čas. Eh, děkuji. Eh, víme, že došlo k velké vlně rozšíření a teď samozřejmě eh, se jak se ty rozdíly v oblasti vzdělávání zvětšily, stejně tak jako v jiných oblastech. Takže musíme dát novým členským zemím příležitost, aby zlepšili svůj vzdělávací systém. A už máme dobré příklady, například Slovinsko, které mělo poměrně špatný vzdělávací systém, využilo naše programy, a naše podporu. A teď se mohou pochlubit velkým pokrokem, eh, kterého dosáhli. Můžeme se tedy dívat na to, co podnikly ostatní země a můžeme ty vzdělávací systémy porovnávat. Děkuji. Prosím o doplňující otázku. Nemyslím, že by někdo v tomto sále spochybňoval eh, tu důležitou úlohu vzdělávání ve společnosti a samozřejmě eh, nesmíme také přehlížet vzdělávání učitelů. Jak hodláte investovat do vzdělávání učitelů? Eh, tak, abychom eh, jaksi zvýšili kvalitu vzdělávání studentů v celé Evropské unii. Paní Vasiliu, na úvod bych chtěla říci, že všichni se určitě shodneme na tom, že učitele, jejich vzdělání, jejich eh, kvalifikace, jejich eh, metody jsou velice důležitým faktorem, nejdůležitějším faktorem možná, eh, pokud je o úspěch žáků. Všichni s tím máme osobní zkušenost. Zrovna včera večer jsem psala článek o nových technologiích a bylo skutečně velice zajímavé zjistit, že teď ne, není ani tak mm, propast mezi generacemi, ale že ta propast vlastně je mezi eh, dětmi každých pět let, mezi eh, tou věkovou skupinou každých pět let. Pokud jde třeba o znalost jazyků a podobně, pokud jim nedáme jaksi eh, to následné vzdělávání, tak se ta výhoda setře. Takže musíme do toho investovat, musíme zajistit, aby mm, pokračovali v tom vzdělávání, děti eh, mm, nastupují do školy nepřipravené, takže musíme investovat do našich učitelů. Děkuji a nyní paní Benarabatu. Dobrý den, paní Vasiliu, vítejte. Čtvrtina Evropanů v 15 letech umí špatně číst. V průměru Evropská unie neustále zvětšuje své spoždění v této oblasti a teď je dokonce pod Prahem evropské reference. 6 milionů mladých lidí opouští školy bez kvalifikace. Pokud jde o boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě, jaké jsou vaše konkrétní návrhy, jak bojovat proti analfabetizaci a jak vychovávat mladé i starší, jak je vzdělávat, eh, učit je ty nejzákladnější schopnosti a jak využít těch eh, schopností a nových kompetencí, které dostal Evropský parlament v souvislosti s Evropskou eh, Lisabonskou smlouvou. Yes, I am, uh, I know. Ano. Znám tu zprávu, která hm, vyšla Eh, loni v listopadu a jasně z této zprávy vyplynulo, že jsme nedosáhli eh, ty cíle, které jsme si stanovili pro rok 2010, ale musíme trvat na tom, musíme pokračovat v této cestě, protože to je jediná možnost, jak budeme zlepšovat výsledky, školní výsledky svých dětí. Všichni se shodneme na tom, že pokud děti nebudou mít ty dovednosti, které jsou pro ně nezbytné v životě, nemohou uspět. Takže musíme klást důraz pochopitelně na vzdělávání, na metody, které se budou ve škole používat, protože, jak jsem už předeslala, děti, děti se velice zajímají o nové technologie a velmi pravděpodobně jedním z důvodů, proč je jaksi gra, čtenářská gramotnost poměrně slabá, je proto, že děti tráví hodně času hraním třeba počítačových her, ale je to prostě přirozené. Děti tyto nové technologie lákají. Ale musíme najít cesty, jak je ovzbuzovat v zájmu o literaturu, čtení, aby se zlepšovali ve čtení, aby zlepšovali své čtenářské schopnosti také prostřednictvím našich programů a té mobility žáků, tak, aby děti měly zájem spolupracovat s jinými dětmi z jiných zemí, které si vedou lépe v této oblasti. Takže i ty výměny žáků, studentů, eh, také dobrá příprava učitelů je velmi Eh, důležitá. Takže na to budu klást důraz, tak abychom splnili ty nové cíle, ještě ambicioznější, které jsme si stanovili na rok 2020 a které navrhneme letos. Děkuji. A tu? Prosím a nyní doplňující otázku položí paní Beneratu. Neodpověděla jste na otázku, která se týká vašeho závazku pro zvýšení rozpočtu, který je určen na program na školství a informaci. Samozřejmě, že jsem odhodlána udělat všechno, co bude v mých silách, abychom navýšili rozpočet, ale jak jistě víte, není to jenom na mě, bohužel. Samozřejmě budu osilovat o to, abychom měli větší rozpočet pro vzdělávání, ale k tomu potřebuji vaši podporu, podporu ministrů a řeknu také, že budeme muset v budoucnosti také spolehat na, dalších part- na další partnery na místní a regionální orgány a budeme je muset přimět, aby také více investovali do této oblasti a samozřejmě také na soukromý sektor. Protože musíme navázat vzdělávání na, eh, mm, na biznis, na podnikatelský sektor. McClarkin. Děkuji a nyní má slovo paní McClarkin. Eh, vítejte, paní Vasiliu. Mě zajímají ty nové kompetence po Lisabonu, eh, pokud jde o sport. Jak chcete uvést do praxe tuto strategii podpory sportu přímo eh, v terénu a jak ho chcete navázat na ty další výzvy, které jsou před námi, zejména jako je obezita, rostoucí obezita eh, jak chcete tedy podporovat sport přímo na lokální úrovni a také profesionální sport, který je bohužel mm, který je tedy eh, často v zájmu, eh, v centru pozornosti těch různých strategií. Takže jak se budeme věnovat sportu obecně a ne jenom fotbalu, paní Vasiliu? Já také lituji toho, že jsem nemohla bohužel dokončit svůj úvodní proslov, protože ta poslední část byla věnována právě sportu. Ale ráda bych tedy alespoň teď zdůraznila, že podle mě sport je velice důležitý a může být velmi přínosný pro všechny tady nejde pouze o eh, ekonomický rozměr sportu, sportu. Eh, sport má velmi důležitou společenskou dimenzi, protože ten sport na místní úrovni by měl být v centru naší sportovní strategie. Ehm, dobře, Eh, o tom vím, protože není tomu tak dlouho, co jsem organizovala konferenci o souvislosti sportu a fyzické aktivity a zdraví, protože samozřejmě sport má nezastupitelnou úlohu v této oblasti. A abychom eh, mobilizovali a aktivovali všechny mladé lidi, abychom zapojili všechny mladé lidi do sportu. To je velice důležité. Eh, je to týmová práce, dobrovolnictví prostřednictvím sportu. To je velmi eh, přínosné, velmi užitečné. A musím se s vámi podělit o eh, jednu osobní zkušenost. Měla jsem tu příležitost, že jsem pracovala s olympijským týmem na, na Kypru. Mm, doprovázela jsem náš národní tým na několik cest a nikdy nezapomenu jak eh, si děti skutečně užívaly ten sport, jak to pro ně bylo důležité a některé z těchto dětí jsou už dnes úplně nezávislé, pracují eh, v různých podnicích a vybudovali si eh, svoji osobní existenci a určitě ten sport k tomu přispěl a je to velmi dobré pro budoucnost našich dětí. Paní McClarkin, máte doplňující otázku? Děkuji za to, jak zdůrazňujete eh, význam sportu, souhlasím s vámi a bude to, doufám, také významná část vašeho portfolia. Jste sama faninka sportu a jak nahlížíte také na organizaci sportu a jak budete spolupracovat s generálním ředitelstvím? Paní Vasiliu, eh, musím být eh, upřímná. Jsem faninka sportu, ale nejsem, nejsem eh, obzvlášť eh, jaksi velká faninka eh, fotbalu, ale to se možná změní, protože můj vnuk je fotbalový nadšenec, takže mm, určitě od něj něco pochytím, ale pro mě sport nerovná se fotbal, je to tenis, basketbal, volejbal, plavání, jsem docela dobrá plavkyně, pocházím z ostrova přeci jenom, takže já, když jsem byla mladá, tak jsem byla sportovkyně. Stále ještě cvičím, protože tomu přičítám velký význam, takže já budu um, um, jaksi mm, hodně dbát na sport a hodně se učím budu se učit také od svých zaměstnanců. Mám velmi dobré lidi ve eh, svých službách, kteří skutečně žijí sportem a určitě se od nich hodně naučím a věřím, že budu schopná eh, dobře se postarat o tuto část své agendy. Paní Beržia je tady? Ano, jsem tu, paní předsedkyně. Děkuji, paní Vasiliu. Vítejte. Kultura, vzdělávání až dosud nebyly v centru kompetencí Evropské unie. A já bych řekla, že tím lépe, protože, jak jste zdůraznila, máme tendenci vytvářet především ekonomickou Evropu, jak jste zdůraznila. Máte pravdu, evropský projekt se na to ale nemůže omezovat. Evropa má skvělý trumf, je to skvělý kulturní prostor, který je bohatý ve své rozmanitosti, ale bohužel jsou zde rozdíly, velké rozdíly mezi bohatými, těmi nejbohatšími a nejchudšími a to je pravda i v kulturní oblasti a tyto rozdíly se neustále prohlubují. Proto by mě zajímalo, jakým způsobem chcete podpořit neodborné vzdělávání vzdělávání, vy jste hovořila i o profesionálním vzdělávání, odborném vzdělávání, které nemají za cíl uspokojit tržní potřeby. To, co jste říkala o programu Mládí v pohybu, to stačí, paní Veržia. Váš čas vypršel. Paní Vasiliu, já jsem položila otázku. Samozřejmě. Odborné profesní vzdělávání je součástí toho řetězce vzdělávacího procesu. Někteří naši nejlepší pracovníci jsou absolventy eh, takových odborných škol a institutů a ty musíme posilovat, protože to je velmi důležité. Ale myslím, že to, co jsme eh, udělali v oblasti profesního vzdělávání v rámci boloňského procesu, Eh, to se nám bohužel nepodařilo v oblasti toho odborného profesního vzdělávání, takže eh, si musíme podívat na výsledky té studie a musíme zjistit, co se s tím dá udělat. Musíme um, posilovat ty učňovské, ty odborné školy, musíme klást důraz na kvalitu, mobilitu a také um, na ten dobrý výhled na trhu práce. Uh, a musíme se snažit, aby školy v těch jednotlivých zemích eh, postupně jak si se mm, přibližovali ten svůj systém tak, aby, byly, eh, aby bylo možné porovnávat eh, diplomy z těch jednotlivých zemích. A pokud jde o ten program Mládí v pohybu, tak samozřejmě tam i to odborné vzdělávání je součástí toho našeho úsilí. Klademe velký důraz na znalosti které získáváme jak mm, během studia, tak během toho odborného vzdělávání. Nyní chcete položit doplňující otázku, paní Veržiat? Já jsem to možná neřekla úplně jasně. Mě trochu trápí to, že jsme příliš posedlí tím odborným vzděláváním a posedlí potřebami trhu. Uh, Studovali jsme vztahy mezi univerzitami a podniky. Mě ale znepokojuje to prohlubování rozdílů v kulturní oblasti, například eh, humanitní vědy. Řekněme, že tyto vědy jsou čím dál více vyhrazeny elitě a že to ponechává poněkat eh, stranou eh, čím dál větší část populace. Pro ilustraci uvádím, že Europeana je dobrým příkladem toho, co bychom mohli udělat, nebo co hrozí, že uděláme, co se stane, pokud nepřistoupíme opravdu srdečně k budování této kulturní Evropy. Well, um, to give the... Abychom všem našim občanům dali um, ty schopnosti k tomu, aby měli lepší přístup ke kultuře, to je velmi důležité. A Européna je velmi dobrý projekt eh, v pohledu komise a nejen to. Musíme spolupracovat ještě užeji na tom, abychom posílili Europénu, tak, abychom odpověděli na ty další výzvy, které jsou před námi. Ale abychom v tomto byli úspěšní, tak musíme více spolupracovat s členskými zeměmi. Členské země nám opravdu musí pomoci. Tak, abychom měli lepší standardy pro naše digitální společnost například. Eh, to samozřejmě proberu se svými kolegy, ostatními komisaři, protože eh, komise musí postupovat koordinovaně v této oblasti. A jsem si jistá, že Eh, nová komise bude velmi dobře spolupracovat v zájmu tohoto našeho cíle. Děkuji. Nyní pan Messerschmidt. Tak for det. Jeg vil gerne vende tilbage til noget af det, som øh, de nævnte i indledningen. Děkuji. Rád bych se vrátil k určitým bodům, o kterých jste se zmínila ve svém úvodu. Hovořila jste o evropské identitě. Když se podívám na to, co se udělalo v oblasti kultury, s rozpočtem v uplynulých pěti letech, tak jsou zde určité věci, které mě poněkud udivují. Financovaly se některé projekty, něco v Portugalsku, nějaké investice ve Švédsku, loutkové divadlo v Nizozemsku a tak podobně. A mě to poněkud překvapuje, protože se jedná o velmi rozmanité aktivity. Takže mě by zajímalo, jestli se nejedná o ztrátu peněz, jestli to skutečně umožňuje vybudovat evropskou identitu. Můžete nám o tom říci více? Well, um, infrastructure. Infrastruktura, kulturní infra, infrastruktura je samozřejmě důležitá, je potřebná, ale není cílem našeho programu. Samozřejmě máme jiné programy, v gesci jiných generálních ředitelstvích regionální programy, které eh, bude možné k tomuto účelu využít a věřím, že členské státy je využijí. Ale co zajímá nás, naše generální ředitelství, to, znamen, to je zejména mm, podpora e, tomu lidskému rozměru kultury. Podporovat umělce, aby mohli tvořit, aby jak se vytvářely nějaké intelektuální hodnoty. To jsou programy, které chceme eh, podporovat. To jsou ty cíle, které chceme dosáhnout prostřednictvím eh, těchto programů. Zmiňovala jsem také už eh, European Heritage Label, tedy tu známku kulturního, evropského kulturního dědictví. To bude jakási známka Eh, příslušnosti eh, s tím kulturním dědictvím. Eh, lidé se budou moci něco dozvědět o těchto pamětihodnostech, evropských pamětihodnostech, tak se budou moci dozvědět více o naší historii, kulturní rozmanitosti a tak dále. To je jeden konkrétní příklad programu, který, myslím, posílí ten mezikulturní dialog a rozmanitost v Evropě. E, další možnost je například ten projekt Evropského města kultury. Poslouchala jsem, e, jaká jsou ta letošní města kultury, například Hsen. To bylo tradičně průmyslové město a teď Eh, díky tomu, že získalo tento titul Evropské město kultury, tak se změní na daleko eh, širší centrum. Eh, děkuji, ale musíte, musíte skončit. Vyčerpala jste svůj čas? Ano. Já bych se chtěl ujistit, že jsem vás dobře pochopil, protože když se podíváte na to, co se udělalo v uplynulých pěti letet, letech, z peněze daňových poplatníků, myslíte si, že byly tyto peníze dobře využity? Myslíte si, že komise může mít čisté svědomí, pokud jde o určité projekty, které byly takto financovány? Já bych se rád ujistil, že jsem vás opravdu dobře pochopil, protože v našich členských státech je celá řada voličů, voliček, občanů, občanek, kteří se domnívají, že je zcela bizarní, že jste přijali některé projekty, které byly tak nákladné, zatímco jsme mohli udělat něco například v oblasti výzkumu. My zapomínáme na výzkum a děláme něco jiného, takže mě by zajímalo, jaké je vaše stanovisko. Souhlasíte s tím, že jsme tyto peníze nevynaložili jen tak? Well, well, I, I want... Chci věřit tomu, že komise a evropské instituce, protože tady nehovoříme pouze o komisi, Mm, byly velmi obezřetné, pokud jde o vynakládání prostředků daňových poplatníků. Já mohu říct jen tolik, že jsem odhodlaná eh, skutečně vynakládat eh, finanční prostředky pouze tam, kde to bude mít přímý dopad na lidi, na naše občany. tak, abychom skutečně eh, se mohli podívat do očí našim občanům, kteří se na nás dívají a ptají se nás, zdali jsme tyto prostředky vynaložili tak, abychom zlepšili jejich život. Takže musíme zajistit, že budeme skutečně vynakládat tyto finanční prostředky tak, abychom obohatili a zlepšili život mladých lidí a našich občanů obecně. Nyní začínají otázky členů výboru pro kulturu. Já začnu položím svůj dotaz, paní Vasiliu. Chci se zeptat, zda jste ochotná v rámci nového programu pro celoživotní učení zahrnout nejenom téma dalšího vzdělávání, ale také téma mobility učitelů protože učitelé, kteří ještě nikdy nenavštívili žádnou cizí zemi, nemohou vychovávat děti v dobrém duchu evropanství, takže já bych si přála, aby komise se na toto zaměřila. Myslím si, že všichni se shodneme na tom, že mobilita by měla být strukturovaná. Ne, nehovoříme tady o turistické mobilitě. Je to mobilita, která slouží určitému cíli. Chceme, aby mobilita skutečně pomáhala těm zúčastněným lidem k tomu, aby se zvýšili kvalifikaci, aby zvýšili své šance na lepší život. Takže mobilita bude součástí našich politik, ale jak už jsem předeslala, po velmi podrobné studii, která vytipuje, kde jsou ty překážky pro lepší mobilitu, jaké jsou přínosy mobility, tak abychom se skutečně mohli opřít o ty své zkušenosti a vytvořit eh, lepší strategii, ale mobilita zůstane i nadále v centru naší pozornosti. A teď se dostávám k vaší eh, otázce, pokud jde o učitele. Ano, učitelé by měli být povzbuzováni v tom, aby více cestovali, aby využívali tuto mobilitu. Já vím, že jakmile člověk eh, začne pracovat, tak už není snadné eh, zanechat doma svoji rodinu a jet někam získávat nové zkušenosti, ale měli bychom to podporovat. A měli bychom učitelům dávat také nějaké důvody k tomu, aby eh, se tomu odhodlali, protože mobilita učitelů je stejně důležitá jako mobilita studentů a dalších dospělých. Ještě doplňující otázka. Paní Vasiliu, můžete mi přislíbit, že ve vašem novém programu pro celoživotní učení budete mít část, tato část se bude jmenovat Comenius Teacher, tedy Comenius pro učitele, či nějak podobně? Bude tam něco takového? Ano, samozřejmě. To je velice důležitý eh, doplněk našeho programu Comenius a chtěla bych vyjádřit eh, svoji vděčnost vám, paní Pak, za to, že jste navrhla eh, tento aspekt programu Comenius, Comenius pro učitele, protože to je velmi důležité. Ale samozřejmě musíme ho i nadále posilovat, protože je to zatím nová součást toho programu stejně tak jako individuální mobilitu žáků, studentů. Začínáme s tím letos, ale zatím pouze 13 členských zemí bude do tohoto programu zapojeno. Proč? Protože zatím si nejsou úplně jisti, pokud jde o bezpečnost eh, těch mladých lidí. Takže musíme zajistit bezpečnost v rámci tohoto programu individuální mobility protože tady hovoříme o mladých lidech, kterým je třeba 15-16 let. Takže doufám, že letos eh, už vám vypršel řečnický čas. Signora Basilio, usted... Děkuji. Paní Vassiliou, vy budete zodpovědná také za mnohojazyčnost a já jsem vám chtěla položit jednu otázku v tomto ohledu. Víte, že Lisabonská smlouva počítá s tím, že v roce 2014 některá rozhodnutí budou brát v úvahu také kritérium počtu obyvatel, kromě tedy státu případě používání jazyku v Evropském parlamentu máme režim, který platí od prvního dne, kdy začala historie evropského úspěchu, když bylo pět zemí a tři oficiální jazyky. Teď máme 27 zemí, 23 oficiálních jazyků a to vedlo k určitým anomálním, anomálím při používání jazyku. Mohla byste začít přemýšlet o možnosti zavést kritérium počtu obyvatel také do nařízení o používání jazyku v Evropském parlamentu? Um, Jak víte, eh, používání jazyků eh, se opírá o nařízení eh, Rady 58 a toto nařízení bylo revidováno po rozšíření, naposledy tedy v roce 2007. Toto nařízení Rady stanoví, že všech 23 oficiálních jazyků by mělo být eh, rovných a všechny tyto jazyky by měly být respektovány. Ale musíme jít ještě dál, protože smlouva hovoří o jazykové rozmanitosti a to bychom měli respektovat. Eh, jazyková různorodost neznamená jenom 23 jazyků. To znamená také regionální jazyky a eh, různé regionální dialekty, těch je pak asi 16 a musíme také Eh, respektovat také všechny ty jazyky, eh, kterých je zhruba 400, kterými hovoří ty různé přistěhovalecké menšiny, které v Evropě žijí a musíme tuto rozmanitost respektovat. Konec konců je součástí evropské kultury. Ale musím říci, že eh, jakákoliv změna eh, tohoto nařízení eh, by musela být schválena radou, eh, a to jednomyslně, a komise nemá vůbec možnost něco takového radě navrhovat. Děkuji. Ano, já vím, paní Vasiliu. Jde o to, že po tolika letech používání jazyku, které vedly k anomálím, podle mého názoru, si myslím, že už nastal čas, abychom se nad tím znovu zamysleli. Vím, že je to v právomoci rady a vím, že všeobecně nejsou příliš ochotni k jakékoliv revizi v tomto směru, ale já bych byla opravdu velmi ráda, kdybyste se vy sama zamyslela nad tím, zda to, co říkám, má smysl právě pro podporu a rozvoj jazykové rozmanitosti Evropské unie. Eh, chci vás ujistit, že já eh, osobně věřím v jazykovou rozmanitost vzhledem tomu, že pocházím z malé ostrovní země. A chci vás ujistit, že prostřednictvím našich programů chceme podporovat mnohojazyčnost a eh, kulturní a jazykovou rozmanitost. Kdykoliv to bude v mé pravomoci a v pravomoci komise, tak to samozřejmě učiním a učiníme, protože jsme přesvědčeni, že toto je velký přínos pro naše občany. Děkuji a nyní má slovo pan Schmidt. Köszönöm, tisztelt biztos asszony, én is a nyelvi sokszínű. Vážená paní dezignovaná komisařko, já bych chtěl položit v maďarštině otázku, která se také týká rozmanitnosti. Rozmanitnost je jedna z nejdůležitějších hodnot Evropské unie, která je zaručená rovněž ve smlouvách. Platí to obzvláště pro něm menšiny, které již vždy ne, žili ve své vlasti takzvané autochtonní menšiny. Tyto menšiny chtějí používat svého jazyka v rámci svých administrativních správních procesu. Ve Slovensku nedávno začal platit nový zákon, který představuje závažnou diskriminaci maďarsky hovořících občanů. Já budu citovat. Slovenský jazyk je upřednostněn všemi ostatními jazyky. V zákoně máme dokonce jakousi pokutu ve výši 5000 euro, která bude uložena, pokud někdo bude používat v rámci správních procesních postupů slovenského jazyka. Co chcete proti tomuto učinit? Vím o tom slovenském zákoně, který začal platit v září musíme velmi pečlivě sledovat, jak se eh, tento zákon používá v praxi. Protože my jako komise můžeme zasáhnout pouze ehm, eh, v souvislosti s tím, jak je tento zákon uplatňován v praxi. Takže, jak velmi dobře víme, Evropská komise může zasáhnout pouze v těch případech, ehm, v souvislosti tedy s jazyky menšin v Evropské unii pouze eh, v souvislosti s uplatňováním toho evropského jazykového zákona. Nemůžeme obecně zasáhnout do rozhodnutí země, pokud jde o jeho vlastní jazykovou politiku. Ale samozřejmě musím zdůraznit skutečnost, že ochrana menšin a jejich jazyků je součástí eh, základních lidských práv. A e, Úmluva o lidských právech je velmi důležitá, byla ratifikována všemi členskými zeměmi EU a myslím, že členské země mají povinnost e, dostat těmto svým mezinárodním závazkům. Ale komise v tomto nemůže být e, nápomocná. Chci tomu říci alespoň tolik, že slovenský premiér a maďarský premiér eh, společně prohlásili, že budou úzce spolupracovat eh, na tom, aby ochránili eh, zájmy a práva menšin. A myslím, že se také shodli na tom, že mm, vysoký zmocněnec OBSE jim jak se pomůže dohlížet na tom, zdali tento zákon je správně uplatňován v praxi. Takže to sledujeme velmi eh, pečlivě, abychom zajistili, že se nedostanou do rozporu s, evropským, s evropskou legislativou. Vaše odpověď mne uspokojila. Pravděpodobně se velice dobře vyznáte ve stávající situaci. Přesto se obávám, že bylo byl zrušen úřad portfolio pro mnohojazyčnost, to je jasná věc, takže mnohojazyčnost bude pouze jednou z částí vašeho portfolia. Ovšem pocházíte z malé země a proto doufám, že se plně soustředíte na ochranu malých zemích, menšin a malých jazyků. Ve své písemné odpovědi říkáte, že plánujete konkrétní kroky v oblasti mnohojazyčnosti. Které kroky to konkrétně jsou? Otázka jazyku a mnohojazyčnosti je velmi důležitá, jak už, jak už jsem předeslala. A musíme eh, se snažit eh, nejenom navyšovat rozpočet pro mnohojazyčnost, ale také posilovat naše programy eh, v této oblasti. Věřím, že zavedeme do roku 2012 nový benchmark pro mladé lidi pro eh, výuku jazyků. To je velmi důležité, protože nejsem eh, úplně spokojena s tím systémem 1 plus 2, tak jak eh, doposud bylo uplatňováno v praxi, nebylo to moc úspěšné. Takže chceme posílit tyto snahy tak, aby každé dítě se mohlo už v útlém věku začít učit cizí jazyk. Fisas. Děkuji a nyní má slovo pan Fisas. Děkuji, paní předsedkyně. Vítejte, paní Vasiliu. Program Jean Monnet byl velmi důležitým nástrojem pro rozšíření znalostí o evropské integraci a kooperaci a stimuluje úvahy o Evropě a o těch nejprestižnějších institucích na světě. Program celoživotního vzdělávání pro období 2007 až 2010. Program Jean Monnet postavil na stejnou úroveň jako programy Erasmus a Leonardo da Vinci. V tomto smyslu a s ohledem na přípravu nového programu celoživotního vzdělávání by mě zajímalo, jak se díváte na program Jean Monnet a zda ho budete i nadále chtít posilovat a rozšiřovat. Eh, The new, the new program. Ten nový program, to neznamená, že se obejdeme bez těch stávajících programů, zejména bez těch, které jsou velmi eh, úspěšné. Ty budou eh, začleněny eh, do toho nového programu. Naším cílem je mm, posílit ty programy, které se už dobře osvědčily, chceme eh, napravit eh, ta jejich slabá místa a ten program Jean Monnet byl velmi úspěšný, protože vytváří spojnice mezi eh, profesory na univerzitách a Evropskou unii. Můžeme využít jejich znalosti a je to také velmi dobrý prostředek, jak informovat eh, občany EU o tom, co se v Evropě děje, jak tady eh, pracujeme a podobně. A také ta skutečnost, že podporujeme eh, určitý počet evropských institucí, které jsme vybrali, vytipovali, tak, aby vytvářely tu naši evropskou vizi. Tohle by mělo pokračovat. Naším cílem není ty programy eh, ukončit, ale naopak je posílit. Doplňující otázka, pan Fisas? Ano. Já jsem se chtěl zeptat, eh, teď jsou ve vašem portfoliu také kompetence v oblasti Marie Curie. Zatím to spadalo pod generální ředitelství pro výzkum. Způsob výběru projektu v rámci tohoto programu bere v úvahu hlavně excelentnost těchto programů. A to zdůrazňovali eh, jak eh, účetní dvůr, tak i ti, kteří využívali eh, těchto programů. Chcete pokračovat v tomto směru, anebo máte nějaké nápady, jak to změnit? Well, I think the, the... Myslím si, že ten důvod, proč se pan předseda Barroso rozhodl eh, přenést eh, ten program Marie Curie na toto DG, je, že chtěl vytvořit ten vzdělávací trojuhelník vzdělávání, výzkum, inovace. A program Marie Curie je velmi dobrý pro výzkum, ale my musíme tyto tři oblasti propojit, navázat. To neznamená, že začneme úplně od začátku. My chceme navázat na tu dobrou práci, která už byla odvedena. A já skutečně mám v úmyslu velmi úzce spolupracovat s ním kolegou, který je zodpovědný za výzkum. Chceme podporovat výzkumné pracovníky, jak jen to bude možné. To je velmi důležité a ujišťuji vás, že rozhodně nechceme vůbec uškodit tomuto vynikajícímu pro- programu. Naopak chceme posílit tento trojuhelník, o který se opírá vzdělávací společnost. Děkuji a nyní má slovo paní Nevedalová. Děkuji pěkně. Uh... Paní kandidátka, já se chci zpýtat do... Děkuji, paní kandidátko. Chci se zeptat něco, na něco, co se týká politiky mládeže. Současně době se setkáváme s tím, že mladí lidé nemají velký zájem na rozhodovacích procesech v Evropské unie, ani se nezajímají o tvorbu evropských politik a také mají pocit, že se Evropská unie nezajímá o ně. Proto se chci zeptat na to, to, jakým způsobem vidíte eh, pro následující období nějaký nový nějakou novou možnost, jak by se měla ubírat politika mládeže a budou otázky mládeže zohledněny v strategii Evropa 2020. A co si myslíte o Evropském paktu mládeže? Děkuji. Prosím, paní Vasiliu. Eh, eh, bohužel eh, tlumočení bylo v jednom okamžiku přerušeno, ale pokud rozumím vaší otázce, jak chceme tedy posílit zájem eh, mladých Evropanů o Evropskou unii, eh, jak vytvořit tedy to pouto mezi nimi a námi, eh, toto platí v mnoha společnostech v členských zemích. Musíme jaksi zaujmout mladé lidi a je to nový doplněk v Lisabonské smlouvě, že totiž musíme podniknout akce v zájmu většího zapojení mladých lidí do e, demokratické společnosti. To by mělo být samozřejmě ústředním bodem e, naší politiky v budoucnosti. Měli bychom skutečně mobilizovat zájem mladých lidí o Evropu, o evropské záležitosti, ale také o regionální a místní záležitosti. E, je to součást eh, jaksi zapojení eh, mladých lidí eh, do tohoto života v Evropě. Měly, být, měly by být součástí rozhodování, přijímání politických rozhodnutí ve své zemi a také v Evropské unii. Ten překlad nebo možno... Mrzí mě, že to tlumočení nebylo přesné. Já jsem se konkrétně ptala na to, jak ty věci vidíte, jak by se to mělo řešit. Líbí se mi, že jste řekla, že potřebujeme více zapojit mladé lidi, ale jak to chcete uskutečnit konkrétně? A ještě jsem se ptala na to, jakým způsobem vidíte místo mladých lidí v nové evropské strategii 2020 a jakým způsobem vidíte zapojení Evropského mládežnického paktu do této strategie. How I am going to build on that? máme eh, specifické oddíly našich programů, které se věnují konkrétně zapojení mladých lidí do demokratického života. A tyhle ty programy chceme posílit, eh, obohatit, protože, jak jsem již předepsala, eh, zájem mladých lidí a jejich zapojení do dění v Evropě a v jejich členském státě a také v jejich regionu, to je velmi důležité. Všimli jsme si eh, této distance už během minulých evropských voleb a nechceme, aby se tato propast prohlubovala. Eh, program 2020. Samozřejmě mladí lidé eh, samozřejmě jsou součástí této naší politiky na vzdělávání, získávání nových znalostí a dovedností, protože ti mladí lidé jsou naše budoucnost. Takže pokud eh, nebudeme eh, věnovat pozornost mladým lidem, tak komu jinému? Vždyť oni jsou naše budoucnost. Děkuji a nyní má slovo pan Lokegaard. Eh, děkuji. V této době hospodářského zpomalení. Eh, jak jste sama správně uvedla, i absolventi vysokých škol těžko hledají práce, eh, těžko hledají práci. Na eh, globálním trhu je velká konkurence, takže školy a univerzity potřebují být modernizovány, musíme posilovat partnerství mezi podniky a univerzitami tak, aby se posiloval výzkum a inovace a musíme také nalézt nové způsoby financování univerzit. Eh, mm, eh, je dobré, že paní rezignovaná komisařka má stejné priority. Eh, má otázka je následující. Jak zamýšlíte dále rozvíjet tuto spolupráci mezi univerzitami a podniky? Paní Vasiliu, myslím, že toto partnerství mezi univerzitami a podniky bylo až do posud velmi úspěšné vidíme, jaký prospěch to přináší, když můžeme skutečně navázat ty znalosti na konkrétní pracovní místa, a když takto naše občané mohou nalézt pracovní místa, musíme se opřít na ty dobré zkušenosti, které máme s tím fórem pro univerzity a biznis. Musíme toto rozšířit eh, také na eh, tu odbornou přípravu a také na eh, stáže studentů v různých podnicích, protože takhle získají nějaké, nějaké praktické zkušenosti o tom, co potom mohou dělat ve svém profesním životě. A musíme to také rozšířit na, na školy. Školy by také měly být navázány na podniky. Mám zkušenost ze své země, eh, kde je každý rok jeden týden, kdy nějaký absolvent musí um, jak si doprovázet E, nějakého pracovníka v oboru, v kterém by on sám rád jednou pracoval, aby viděl, jak to chodí v praxi. Takže to je velmi užitečné, takového, takovéhle stáže v podnicích, ty jsou velmi důležité. Takže máte pravdu, e, to fórum pro univerzity a podniky je důležité, plně ho podporuji a mělo by být ještě rozšířeno pro ty odborné střední školy. Děkuji. A moje druhá otázka je konkrétnější, protože Eh, už máme toto partnerství v členských zemí, například v Dánsku, odkud pocházím já, máme takzvaný průmyslový PhD, eh, toho se tedy eh, zúčastňují tedy vysoké školy a podniky, které tedy mm, mohou zažádat o státní podporu a potom eh, mohou zaměstnávat eh, studenty, které dělí svůj čas půl na půl mezi ten podnik a univerzitu. Tak eh, uvažuji o tom, zdali by nebylo vhodné mít něco takového na celoevropské úrovni. Paní Vasiliu, nejprve si to musím podrobně prostudovat, zjistit, jak to funguje v praxi a jak bychom se z tohoto modelu mohli poučit. Ale jsem si jistá, že eh, naše práce je založena na spolupráci a výměnu eh, osvěšené praxe. Takže pokud shledáme, že tento dánský příklad je dobrý, tak eh, já bych se přidržela tohoto vzoru, protože z dobré praxe vyplývá dobrá politika. Takže na základě toho dialogu, který povedeme, můžeme hm, přijmout takovou dobrou politiku. Děkuji. Děkuji a nyní prosím paní Sanchez Schmidt. Paní Vasiliu, vy jste začala svůj projev tím, že jste hovořila o jednotě v rozmanitosti, zmínila jste se o úmluvě, o ochraně, rozmanitosti kultur, kterou přijala UNESCO. Máme zde také referenci na dodržování této rozmanitosti z kulturního a jazykového hlediska v Lisabonské smlouvě. Co chcete konkrétně udělat, abyste podpořila kulturní rozmanitost jak na evropské, tak i na vnější úrovni, především ve vztazích eh, se středomorskými zeměmi v rámci politiky sousedství? Jedním z našich cílů je podporovat kulturní rozmanitost a ratifikace umluvy mm, UNESCO o eh, kulturní rozmanitosti. Eh, bylo mi velmi líto, když jsem se dočetla, že dvě členské země je ještě tuto umluvu neratifikovaly, nebudu, nebudu je jmenovat, ale věřím, že v brzké době eh, k té ratifikaci přistoupí. A také musíme podporovat kulturní rozmanitost v našich vztazích k vnějšímu světu co tím míníme, když eh, říkáme podporovat eh, ratifikaci této umluvy. Eh, jde nám o podporu této umluvy také na mezinárodní scéně, celosvětově. Výsledkem nedávného samitu EU-Čína bylo také, že jedním z bodů, který byl vznesen a který byl zahrnut do toho závěrečného komuniké, bylo také to, že Evropská unie a Čína budou podporovat ratifikaci této úmluvy. Podporujeme kulturní diverzitu také v rámci našich kontaktů s jinými třetími zeměmi. Nežijeme v izolaci, žijeme v, v globalizovaném světě a naše vztahy s vnějším světem, s třetími zeměmi musí být podporovány a e, kulturní rozmanitost a podpora eh, kulturní rozmanitosti jiných lidí, to musí být jeden z našich základů ve vztazích s vnějším světem. Samozřejmě máme takové protokoly, které jsme uzavřeli s řadou zemí. A chtěla bych také zdůraznit skutečnost, že mm, ve svých bilaterálních vztazích s třetími zeměmi eh, je eh, podmínka, že už ratifikovali tuto úmluvu UNESCO o eh, kulturní rozmanitosti. To je skutečně ta první předběžná podmínka pro naše vztahy s těmito zeměmi. Ano, Marie-Therese? V těch eh, protokolech, eh, jaký je váš názor na začlenění protokolu o kulturní spolupráci do obchodních dohod s těmito zeměmi? Já myslím, že musíme být inovativní, pokud jde o hledání cest, jak podporovat kulturní rozmanitost. A myslím si, že i ty eh, obchodní dohody jsou dobrá příležitost k tomu, jak podporovat kulturní rozmanitost. Protože, jak už jsem předeslala, eh, vzájemný respekt, vzájemná úcta Eh, mezi námi je skutečně eh, předpokladem pro ty dobré vztahy mezi námi a třetími zeměmi. Takže pokud máme tu možnost, musíme tuto možnost využít a musíme zajistit, aby ta kulturní rozmanitost byla mm, respektována a podporována. Děkuji, pan Ivan. Este o întrebare din partea publicului și o voi... Já prosím já položím otázku, na kterou se ze mě obrátila veřejnost. Lisabonská smlouva vstoupila v platnost 1.12.2009 a Evropská unie tak získala kompetence v oblasti sportu. A otázka tedy zní takto. Jakou strategii budete sledovat pro budoucnosti sportu v Evropské unii a do jaké míry budete podporovat sport jakožto katalyzátor sociální soudržnosti a začlenování a jakožto nástroj mezikulturního dialogu? Děkuji. Eh, jak jsem již předeslala v odpovědi na jinou otázku, sport eh, má několik eh, aspektů. Některé z nich jsou velmi důležité, zejména společenská úloha sportu. Mm. Sport musíme podporovat jako takový, jako cíl sám o sobě, ale také jako součást jiných politik. Já mám eh, zkušenost třeba eh, se souvislostí sportu a zdraví. Eh, jsou studie, které jasně ukazují, že nedostatek fyzické aktivity je do velké míry zodpovědný za nadváhu, obezitu, a e, různé e, zdravotní komplikace, které s tím souvisejí. A teď máme také programy na roky 2009-2010, které by měly tedy vydláždit cestu nějakým e, trvalejším programům v oblasti sportu. Měli bychom se podívat, jak se to osvědčilo v praxi a jak bychom toto mohli využít v rámci smlouvy. Viděla jsem, že jsme řešili některé velmi důležité aspekty sportu, jako je například rovnost eh, mezi pohlavími, eh, společenský aspekt sportu, eh, příspěvek sportu do vzdělávání. Nyní jsou před námi taková témata jako násilí a rasismus ve sportu. Všechny tyto aspekty jsou velmi důležité a doufám, že budu mít možnost úzce s vámi spolupracovat eh, na tom, abychom s těmito věcmi pohnuli. Děkuji. No. Doplňují otázka? Ne, ta položena nebude. Tedy prosím dalšího řečníka. Vážená paní designovaná komisařko, já mám takovou obecnější otázku. Na úvod eh, jste se zmiňovalo o principu rovnosti v rozmanitosti. A Evropa je samozřejmě v oblasti vzdělávání eh, entitou eh, sui generis. Je tady celá řada procesů harmonizace, kodaňský, boloňský proces, ale je tady stále ještě celá řada pro, problémů. Některé už jste zmiňovali. 80 milionů lidí nemá žádnou pořádnou eh, kvalifikaci a stále velmi málo eh, Evropanů je zapojeno do celoživotního vzdělávání a je stále ještě mnoho mladých, kteří eh, opouštějí školu předčasně, zhruba jeden z deseti. Myslíte si, že eh, ta koordinace je stále vhodným nástrojem na zlepšování vzdělávání v Evropě? Paní Vasiliu. Ano, myslím, že ano. v této oblasti je to, myslím, ta nejlepší cesta, jak můžeme pokračovat eh, ve své práci. Měli bychom klást větší důraz na eh, zkušenosti, které už eh, máme. Jak jsem již řekla při jiné příležitosti, máme různé zkušenosti a různé nápady v různých členských zemích nechceme úplně harmonizovat, ale chceme se podívat, jak to funguje jinde a chceme se z toho poučit. Nechceme je úplně okopírovat, ale chceme se podívat, jak jiné členské země e, řeší určité problémy a chceme se podívat na to, eh, jak je co nejlépe přenést do svého eh, národního prostředí tak tomu bylo třeba s boloňským procesem. Víte, že na, že na začátku ministři byli takový váhaví, trošku se zdráhali toto používat, ale samozřejmě nějaké problémy opravdu přetrvávají. Nejsme stoprocentně, nebyl ten program stoprocentně úspěšný a chceme podporovat tu spolupráci a pokračovat v ní i v dalších oblastech. Eh, už jsem se zmiňovala o tom, že to chceme přenést taky na eh, to profesní vzdělávání, chceme úzce eh, spolupracovat s členskými zeměmi. Vím, že například v České republice jsou velmi dobré odborné školy. A chceme se podívat na to, jak bychom je mohli přizpůsobit, modernizovat a jak bychom skutečně mohli uznávat ty jejich diplomy, které udílejí tak, abychom Eh, skutečně napomohly šíření eh, těch zkušeností dál za hranice. Děkuji. Jsou tady další otázky? Máte Evropská komise, jak tudy... Je jasné, že Evropská komise a další instituce mají omezené kompetence, aby mohly přímo působit eh, na školství v Evropě. Ale díky určitým procesům a díky urychlení těchto procesů je možno zlepšit například výuku jazyku na základních školách. Dříve se zde objevovala myšlenka o jazykových ukazatelích ve školách v Evropě. Navrhl to svého času komisař Figel, pak se na to asi trochu pozapomnělo. Mě by zajímalo, zda to i nadále budete brát v úvahu a zda se domníváte, že eh, studie o jazykových schopnostech eh, mladých Evropanů je důležitá. Eh, jsem přesvědčena, že to je něco, čemu se budu eh, věnovat i nadále. Mám dvě vdané dcery a mám vnoučata a vždycky jim říkám, že lituji toho, že když jsem byla já mladá, tak jsem neměla moc příležitostí se učit jazyky. Teď se o to snažím když už mám na starosti mnohojazyčnost, tak se také musím sama snažit se zlepšit v této věci, ale v mém věku už je to těžké. Takže je potřeba začít už o malých dětí. Je skutečně fascinující, jak rychle se děti dokáží jazyk naučit. Oni to vstřebávají skutečně jak houba. E, vidíme to třeba na dětech ze zmíšených rodin. E, s jedním rodičem mluví jedním jazykem, s druhým rodičem druhým jazykem a potom mluví třeba ještě třetí jazyk ve škole s kamarády, s dětmi. Takže děti jsou eh, schopné ty jazyky vstřebávat velmi snadno a musíme jim dát příležitost se více jazyků učit. Ne, nejenom proto, aby se to naučili, ale je to skutečně nástroj, který jim umožní lepší život. Děkuji a nyní pan Belet, prosím. Paní Vasiliu, já bych se teď ještě rád vrátil ke sportu a specifickému aspektu, eh, zejména tomu nedostatku právní jistoty. Evropský parlament eh, řekl, že toto musíme všechno posuzovat případ od případu a to souvisí zejména s třemi věcmi, eh, kolektivní prodej eh, mediálních práv, mm, veřejné financování sportovní infrastruktury a situace eh, sportovních agentů, nejenom eh, ve fotbale, ale i v jiných sportech. Jsou tady velká očekávání ze strany sportu, pokud jde o Lisabonskou smlouvu a moje otázka je následující. Chcete připravit E, nějaké e, vodítko, nějaké instrukce pro to, aby tady byla větší právní jistota, pokud jde o tyto tři oblasti, které jsem zmínil. Paní Vasiliu, jak jste již e, zcela správně řekl, nemůžeme tady mít obecné pravidlo na všechno. Musíme to probrat téma každé téma tedy samostatně. Vy jste tady zmínil tři příklady. A musíme spolupracovat eh, s představiteli sportu, abychom to ošetřili co nejlépe. Eh, budu také spolupracovat s ostatními komisaři, protože jsou eh, evropské zákony, které eh, se toho týkají, například svoboda pohybu, svoboda pohybu, poskytování služeb a tak podobně. Takže tady existují různé zákony, které musíme dodržovat a musíme samozřejmě přihlédnout k té specifičnosti sportu, tak abychom našli co nejlepší řešení v zájmu dosažení těch cílů, které které jste zmínil. Je doplňující otázka, pane Belete, chcete položit? Já bych ještě rád zopakoval tu svoji otázku, zdali chcete um, připravit eh, nějaké konkrétní instrukce. A tady je pro vás a pro nás další výzva a to je zejména ta zkušenost, že tady je určitý rozpor mezi ehm, těmi právě na soukromí hráčů. Eh, pokud, eh, jaký je váš také názor na eh, ten zákon o dopingu? Paní Vasiliu, pokud jde o vaši první otázku, podívám se, jaké jsou moje možnosti. Musím pracovat se svými kolegy, se svými službami a zjistím, co můžeme udělat proberu to s právní službou a s jinými komisaři a zjistím, zdali by například nějaké takové eh, instrukce byly mm, možné a prospěšné. Jsem otevřena dialogu a zjistím, co by se dalo udělat, pokud jde o eh, boj proti dopingu. Tady eh, spolupracujeme s VATou, Eh, na tom, abychom zjistili, eh, jak by se ta situace dala zlepšit. Moje osobní zkušenost eh, je taková, že musíme vždycky uplatňovat zásadu přiměřenosti pokud jde o právo na soukromý život. Tady máme nedávno ten belgický případ eh, sankce belgických tenistů eh, právě protože porušili toto eh, právo, máme tady také rozsudek soudu a komise si to prostuduje. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Fleckenstein. Paní komi- designovaná komisařko, na evropské úrovni máme již síť něk- i některých národních kulturních institutů. Je to síť UNIC. Tato síť slouží jakožto rámec pro spolupráci těchto institutů rámci koncepcionalizace a provádění multilaterálních kulturních projektů a iniciativ. Co si myslíte o ideji, že by se mohla kultura stát součástí evropské zahraniční politiky? Už jsem zmiňovala eh, úmluvu UNESCO o kulturní rozmanitosti. Eh, musíme samozřejmě usilovat o její celosvětovou ratifikaci. A musíme se také snažit začlenit eh, zmínku o kulturní rozmanitosti do našich umluv se třetími zeměmi žijeme v globalizovaném světě a musíme respektovat kulturní rozmanitost, kulturní kontakty, kulturní výměny, vztahy mezi členskými zeměmi EU a jinými částmi světa, jinými státy. To je velmi důležité. Tak, abychom zvyšovali vzájemné porozumění a abychom jak se zbližovali naše národy. Takže to je jistě velmi důležité. Danke. Eine zweite Frage. Prosím o doplňující otázku, pane Fleckensteine. Ano, budu stručný. Já eh, se chci vrátit k poslední části vaší odpovědi. Totiž, zda byste chtěla zorganizovat na evropské úrovni něco v tomto duchu, anebo zda jste toho mínění, že je to spíše záležitostí jednotlivých členských států. Chci tedy vědět, zda toto zapojíte do evropské politiky, či ne. Já nevím, co rozumíte slovem organizovat. Pokud tím myslíte, ehm, že eh, je tedy naše úsilí um, přivést dohromady Evropskou unii a jiné země. K tomu dochází už teď. Podporujeme různé výměny, eh, výměné pobyty a podobně. Eh, už zmíním alespoň jeden příklad během výstavy Expo v Šanghaji. tam chceme také mm, jak si propagovat rozmanitost Evropské unie tak, aby vešla ve známost v Číně a v jiných zemích. V Bruselu a v jiných zemích eh, je tomu jistě také tak. Zrovna včera, když jsem hovořila se eh, svými eh, kolegy, tak jsem se dozvěděla, že v Liverpoolu se koná výstava indiánského umění, výstava čínského umění, afrického umění. Eh, Liverpool je teď eh, Evropské město kultury a je to také cesta, jak podporovat tyto kulturní výměny. Děkuji a nyní poprosím pana Vatimo, aby položil svou otázku. Děkuji. Mám ehm, připravenou otázku ve francouzštině, kterou si budete moci přečíst, ale chci zhrnout. Různé evropské univerzity mají dohody o vzájemném uznávání titulů, které udělují, ale je zde velký rozdíl v jednotlivých zemích mezi způsoby, jimiž se podporuje práce studentů. Eh, například eh, jsou zde podpory ve formě stipendií, kolejí a tak dále. Některé univerzity v Itálii mají třeba 300 tisíc zapsaných studentů. A mě by zajímalo, zda Evropa může udělat něco, aby eh, se postarala o to, aby evropské univerzity lépe podporovaly tyto aspekty, které jsou velmi důležité pro vzdělávání studentů. Je tady jsou tady skutečně obrovské rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi v oblasti eh, mobility studentů, zejména pokud jde o granty, ubytování, dopravu, eh, autobusy například. Takže tady panují opravdu obrovské rozdíly. Ale Víte, že hm, máme určitá omezení. Nemůžeme nic předepisovat členským státům nebo univerzitám, protože nám jde o to, abychom měli autonom, autonomní, nezávislé univerzity a musíme tu jejich autonomii respektovat. Ale zároveň můžeme podporovat členské státy, aby oni byly aktivní v této oblasti, protože pokud eh, uvidí hm, tu prospěšnost mobility studentů, pokud uvidí, že to je skutečně přínosné pro jejich studenty, tak eh, se budou snažit udělat to stejné pro zahraniční studenty ve své zemi. Teď diskutujeme s Evropskou investiční bankou, která poskytuje nízkou úrokové půjčky studentům. A to všechno záleží na bilaterálních smlouvách mezi členskými státy a touto bankou. Nemůže tomu být jinak, ale snažíme se teď podporovat banku, aby zavedla jednotný systém pro studentské půjčky pro všechny členské země. Samozřejmě každý členský stát si musí eh, odsouhlasit, kdo eh, to bude spravovat tyto banky, ale bude to jeden způsob, jak podporovat evropskou, studentskou mobilitu na této evropské úrovni. Doplňující otázka? Ano, chci jenom doplnit, eh, že jsem si myslel, i já mám vlastně odpověď, Myslel jsem na nějaké maastrichtské kritérium pro uznávání titulu na evropské úrovni. Pokud eh, nějaké zemi univerzity nedosáhnou takového a takového procenta stipendii, pokud jsou příliš velké a tak dále, tak se omezuje jejich schopnost uznávat tituly. Takže Evropská unie by měla stanovit určitá pravidla a je to možné. Mělo by se tlačit především na mezinárodní uznávání studijních titulů. Jediná věc, kterou vám můžu slíbit, je, že příští eh, březen eh, na nadcházející Eh, eh, mezi ministerské konferenci o boloňském procesu eh, už úplně deset let od zavedení boloňského procesu. Takže mm, se bude konat schůzka v Budapešti a ve Vídni. Takže mohu vám slíbit, že to z ministry proberu. Protože vidím, Eh, že to je opravdu prospěšné, ale ministři se toho musí chopit, musí také vidět ty výhody, které to přináší a musí zvážit, jaké možnosti mají. Protože tohle samozřejmě eh, má značné finanční implikace. Každá členská země bude v jiné situaci. Samozřejmě to z ministry proberu a zjistím, co se v této věci dá udělat. Grazie. Paní Vasiliu, omlouvám se, že eh, hovořím eh, takhle za vámi, ale vy jste už ve svém úvodním proslovu zmiňovala eh, význam té rovnováhy mezi tou dobrou dostupností různých materiálů na internetu a na druhé straně dodržováním autorského práva. Ehm, víme, jaká je situace třeba v Číně nebo v Iránu v souvislosti s cenzurou, ale my si musíme ptát, jak najít nějaké dobré řešení, jak ošetřit tuto rovnováhu. Um, there is no doubt and... Není pochyb o tom, a myslím, že opravdu nikdo eh, nespochybňuje to, že eh, autorská práva stále musí být eh, dodržována a že autoři a tvůrci musí být řádně odměňováni za svoji práci. Samozřejmě to je nutnost. Ale jak jsem již předeslala, na druhé straně musíme Eh, zajistit lepší přístup našich občanů ke znalostem a kultuře. Teď eh, existuje celá řada obtížných problémů, které s tím souvisejí. Eh, slibuji vám, že budu těsně spolupracovat s dalšími komisaři, kteří jsou kompetentní v této věci, například komisař pro vnitřní trh, a že se budeme snažit nalézt eh, nejlepší řešení tohoto problému a že budeme usilovat o to, jak posílit projekt Europeana a další podobné projekty. Eh, otázku digitální knihovny, jak skloubíme na jedné straně zájem našich spisovatelů a nakladatelů, ale na druhé straně zájem našich čtenářů a e, širší veřejnosti, e, kteří si přejí mít e, snažší přístup ke knihám a literárním dílům. Takže tady, musí, tady musíme najít skutečně tu křehkou rovnováhu a potřebujeme vést upřímný a otevřený dialog jak mezi komisaři, tak se všemi zainteresovanými stranami. Děkuji. So that means that you are ready tedy znamená, že chcete uspořádat eh, otevřenou konferenci, do které by byly zapojeny všechny zainteresované strany, tak abychom nalezli dobré pragmatické řešení? Odpověď ano, samozřejmě. To je můj závazek tady Eh, vím, že už bylo několik iniciativ v minulosti v této oblasti, ale my to potřebujeme skoordinovat, protože komise musí podniknout koordinovanou akci v těsné spolupráci se všemi zainteresovanými stranami, protože musíme zohlednit zájmy všech stran. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Migalsky. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám za možnost vyměny názoru? Jedině dva programy z běžných programů Evropské unie se zaměřují na mládež ze zemí mimo Evropskou unii. Mám na mysli především mládež z oblasti bývalého sovětského svazu. A chtěl bych se zeptat, Zda, mezi jiným se jedná tedy o Erasmus Mundus, o kterém paní komisařka hovořila. Mě by zajímalo, zda počítáte s nějakou možností navýšení finančních prostředků na tyto programy a zda v programu, který navrhujete vy, to znamená Mládí v pohybu, také počítáte s možností nasměrovat tento program také na mládež z oblastí východního partnerství. Děkuji. I hope yes. Doufám, že ano. Doufám, že budeme moci zahrnout tyto mladé lidi také. Ale jako doplněk toho programu Erasmus Mundus, který si myslím, že je fantastický a měli bychom ho posilovat a e, jak si znovu ho oživit, tak si myslím, že bychom měli ještě rozšířit to naše portfolio a tím je právě ten program Marie Curie, to je skvělá příležitost pro mladé vědecké pracovníky nejenom z Evropské unie, ale také z, z, z dalších zemí, aby pracovali s našimi eh, vědci a aby eh, tedy eh, zde načerpali nové zkušenosti, aby abychom byli úspěšní, abychom eh, skutečně oživili všechny tyto programy, tak k tomu také potřebujeme větší eh, rozpočet. Ale k tomu, abych ho získala, budu potřebovat vaši podporu. Podporu. Parlam- podpora parlamentu je velice důležitá, protože teď začíná nové vyjednávání o rozpočtu eh, pro nový finanční rámec, takže nemohu tady Eh, se stanovit nějaký eh, závazný cíl, ale budu samozřejmě usilovat o to, aby vzdělávání a mnohojazyčnost byla eh, dobře zohledněna v našem novém rozpočtu. Děkuji, pan Migalsky. Myslím, že vás můžeme ubezpečit, že tu podporu určitě ze strany parlamentu dostanete. Také bych chtěl získat od vás ujištění, ne o tom, že se budete starat, že doufáte a že uděláte všechno v tomto směru, ale ujištění v tom smyslu, že v rámci komise určitě existují fondy, které jsou určeny na programy pro mládež ze zemí mimo Evropskou unii a zda se zavazujete k tomu, že tyto finance budou navýšené a že v těch programech, které jste navrhla vy, se také najdou finance k tomu, aby tato mládež mohla čerpat z našich zkušeností a z našeho bohatství. I, I would be very happy. Byla bych velmi ráda, kdybych um, vám to mohla slíbit. Já mohu říci, že o to budu usilovat, že se o to budu zasazovat, ale nezávisí to pouze na mě. Eh, Toto záleží také na ministrech ve vašich zemích, eh, kteří jsou zodpovědní za vzdělávání, eh, kulturu a je otázka, zda také oni budou ochotni navýšit rozpočet na tuto oblast. Samozřejmě oni by pokud oni budou pro, já to podpořím. Ale velmi ráda to slyším, že budu mít podporu parlamentu, o tom nepochybuji, protože vím, jak odhodlaní členové tohoto výboru jsou v této věci. Nepochybuji, že vy mě podpoříte, ale potřebujeme také podporu členských států, rady, potřebujeme podporu všech zainteresovaných stran, protože oni budou muset vyvíjet ten nátlak na to, abychom eh, získali dostatečné finanční prostředky. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Bisky. Děkuji, paní předsedkyně. V mládežnické strategii, v té nové strategii pro mládež se často hovoří o digitální inkluzi mladých lidí. A já se chci chci položit takovou speciální otázku, chci se vás tady zeptat, jestli máte již nějakou představu o tom, k jakým iniciativám chcete přikročit tak, abyste podpořila digitální inkluzi mladých lidí. Eh, nobody can... Eh, není pochyb o tom, že je potřeba začlenit nové technologie do naší práce, do vzdělávání eh, a podobně. A také do kultury. Jak jsem už řekla ve svém úvodním proslovu, máme nový program Média. Eh, filmy se digitalizují příští rok a musíme to podpořit, protože jinak eh, zůstaneme nám zůstanou skutečně pouze ta velká kina, která promítají americké, indické, brazilské filmy, ale my musíme také podporovat naše vlastní mm, audiovizuální eh, umění. A musíme eh, jim tedy umožnit, aby se digitalizovali, aby přešli na digitální film, aby zůstali konkurenceschopní i v budoucnosti. A to bude eh, zapracováno do naší nové strategie. Nyní má slovo pan Kelly. Děkuji. Na úvod eh, musím si, že mě velmi těší váš zájem o sport. A o, že jste tak eh, pěkně hovořila o důležité úloze, kterou eh, sport plní v našem životě. A také by mě zajímalo, vzhledem k tomu, že sport byl až poslední, če, byl zahrnut až v poslední části vašeho úvodního proslovu. Zda bude také na posledním místě, pokud jde o vaše eh, priority. Eh, zatím jste sport eh, byl zmiňován dvakrát, pokud jde o ty nové možnosti, které poskytuje Lisabonská smlouva v roce 2011. By mě zajímalo, zdali chystáte nějaké nové návrhy. Proč je tedy sport když je sport tak důležitý, proč ty návrhy nepředložit už v roce 2010, raději než v roce 2011? A potom jste také zmiňovala kulturní rozmanitost a jazykovou rozmanitost a mě zajímá, eh, jakou úlohu budou hrát ty eh, původní dobrodé sporty eh, v rámci vaší práce. Děkuji, paní Vasiliu. Ráda bych vás ujistila, že Eh, ta skutečnost, že sport při, byl až na posledním místě v mém úvodním proslovu, to vůbec neznamená, že by byl méně důležitý. Někdy je to naopak, někdy si to nejdůležitější necháme až nakonec. Já se omlouvám, že eh, eh, jsem neměla dost času, abych k tomu poslednímu bodu došla. Já sama Věřím ve sport, to už jsem měla příležitost tady říci. Já jsem přesvědčena o tom, že sport eh, je nositelem celé řady dobrých věcí, jako je zdraví, týmová spolupráce, eh, vzdělávání a vzdělávání ve sportu, eh, rovnost pohlaví ve sportu a podobně. Pokud jde o domorodé sporty, Jsem si jistá, že takové sporty jistě eh, jsou a musí být součástí naší eh, kulturní rozmanitosti, protože jsou součástí kultury a každodenního života a tradic určitých členských zemí. Takže je musíme podporovat prostřednictvím našich eh, programů. Tím nemyslím, že bychom měli mm, financovat eh, třeba eh, provozní náklady podobných klubů, které tyto sporty pěstují, ale měli bychom eh, umožnit šíření těchto, jak jsem si jistá, zajímavých sportů do jiných zemí. Proč ne? Myslím, že by o to byl zájem. Takže budu velmi potěšena, když mi v budoucnosti sdělíte své nápady v této věci a když spolu budeme moci probrat, eh, jak by bylo možné je podpořit. Máte další otázku, pane Kelly? Ano, děkuji za tuto nabídku, určitě ji využiji. Eh, jediná věc, kterou jste neřekla, je, proč tedy nepředložíte ty návrhy už v roce 2010 místo 2011. A potom během eh, z vašeho dalšího proslovu, tady zejména pokud budete schůzi opět předsedat, paní, pak byste měla sport eh, zvést raději na prvním místě. Ano, děkuji vám za tuto radu. Eh, program věnovaný sportu začne v roce 2011, protože zatím máme to přípravné období pro sport během těch uplynulých třech let, tedy až do konce roku 2010. Takže toto, tyto přípravné práce poběží dál a na začátku těch eh, našich eh, zkušeností které nazbíráme během těch tří let, potom společně ve spolupráci s vámi formulujeme svůj program pro sport v budoucnosti. Děkuji. Pan Matua. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes je situace na trhu práce v Evropské unii taková, že tento trh je velice dynamický a je zde velké množství mobility. Trh práce je nejen dynamický, ale také velice komplikovaný. A v tomto kontextu jsou věci jako celoživotní vzdělávání, profesné odborné vzdělávání, věci velice důležité. Myslíte si, že celoživotní vzdělávání a rekvalifikační vzdělávání v rámci současného vzdělávacího systému by mělo v tomto systému zůstat, anebo by mělo dojít k vytvoření jakéhosi paralelního nového systému, který by zastřešovalo ministerstvo práce a kde by se podílel i soukromý sektor. Myslím si, že ty potřeby v jednotlivých členských zemích se liší. Rekvalifikace je jistě velmi důležitá, protože, jak jsem již eh, zmínila, potřeby se v průběhu života mění, protože se mění technologie, které se používají, potřeby trhu se také vyvíjejí, eh, je daleko větší konkurence na trhu práce, je daleko více orientovaná na konkrétní dovednosti. Takže to potřebujeme, potřebujeme v této věci spolupracovat a musíme zjistit, jak jsem již předepsala, musíme spolupracovat také s podniky zjistit, jak bychom se vzájemně od sebe mohli poučit a jak lépe navázat vzdělávání na eh, podniky a na eh, pracovní trh. To bude nezbytné. K tomu mohu říci tolik, že dnes je to každému zřejmé že čím více dovedností získáte, tím více záruk máte, že nebudete bez práce to je naše zkušenost z této krize. Ti, kteří byli nejhůře postiženi touto krizí, jsou ti e, mladí, mladí lidé, kteří mají nejnižší vzdělání. Už jsou pryč ty časy, kdy nekvalifikovaní lidé snadno našli práci. V budoucnosti kvalifikace bude velmi důležitá pro většinu eh, povolání, takže na to musíme klást velký důraz. Děkuji. Jsou tady další, máte další otázku, pane Matulo? Ano. Chtěla bych to pouze v podstatě spolu podpořit a moje poslední otázka se bude týkat eh, následující věci. Jakým způsobem byste popsala roli hospodářství, roli svazu zaměstnavatelů v takovémto paralelním systému pro vzdělávání a další vzdělávání v průběhu celého života, ale já mám v podstatě pocit, že paní komisařka na to již odpověděla. Myslím, že potřebujeme spolupráci sociálních partnerů, to je velice důležité. Nejenom zaměstnavatelé, ale Eh, také odbory se musí vyjádřit, musí promluvit o svých zkušenostech, o svých potřebách, tak, abychom nastolili spolupráci mezi univerzitami, učňovskými středisky, odbornými školami a podniky, těmi zaměstnavateli a e, odbory, všemi sociálními partnery. Děkuji. Nyní se dostáváme e, k otázkám e, poslanců z výboru ITRE, pan Sogor. The lifelong learning program, which has since Program celoživotního vzdělávání, který vstoupil v platnost v roce 2007, je poměrně široký. Myslíte si, že ten rozpočet vyčleněný pro tento program je dostatečný na těch sedm programů, které do něj spadají a je skutečně spravedlivý, dává stejné příležitosti všem členským zemím? Jak chcete zajistit, Eh, aby existovaly dostatečné mechanismy kvality kontroly a aby také byla eh, dobrá rovnováha mezi těmi zúčastněnými zeměmi. Jak chcete utvořit právní základ pro takový mechanismus? To je velmi důležitá otázka, protože jsme viděli například ty nedávné jazykové problémy na Slovensku. Eh, a jaká, jaký je také stav statistického informování a získávání tedy statistických dat? Paní Vasiliu? To víte, rozpočet nikdy nestačí. A pokud jde o program celoživotního vzdělávání, myslíme si, že jeden z problémů, ehm, kde jsme nebyli tak eh, úspěšní, jako například v souvislosti s programem Erasmus Mundus, tam jsme doufali, že do roku 2020 se zapojí 3 miliony studentů a myslím si, že to se nám ne, do roku 2012, to si myslím, že se nám nepodaří splnit. Prostě finanční prostředky nejsou dostatečné. Ale správně jste eh, se zmínil o otázce kvality. Ráda bych vám připomněla, že kvalita je také součástí charty, která je obvykle podepisována s univerzitami, které jsou do programu zapojeny. Musí poskytnout eh, garance, musí zajistit kvalitu výuky, kvalitu studijního programu a naše, naší odpovědností je, aby skutečně mm, to bylo dodržováno v praxi. Kvalita je důležitá, rozpočet je důležitý, ale musíme také podporovat eh, členské státy, regiony, aby využili eh, tuto jedinečnou možnost aby investovali do těchto programů. Toto partnerství mezi Evropskou unii, členskými zeměmi a regiony a univerzitami je velmi důležité pro lepší rozvoj těchto programů. Děkuji. Pan, pan Sogor? Děkuji. Moje druhá otázka tady vlastně už zazněla, protože už ji eh, položil můj kolega pan Schmidt, týkala se ochrany eh, jazyků menšin. Děkuji. Nemá to tolik do, dočinění se zaměstnáním, takže je dobré, že takovou tu otázku položil kolega. A nyní má slovo pan Rapty, také z výboru pro zaměstnanost. Thank you, Mrs. President. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní Vasiliu. Já bych vás chtěla postavit před takovou tu výzvu. Vy musíte opravdu převést mnohojazyčnost do praxe. A používat svůj vlastní jazyk, když nám odpovídáte. Chci se zeptat na toto, jakým způsobem bude Evropská unie podporovat celoživotní vzdělávání s cílem dosáhnout speciální schopnosti a dovedností pro pracovníky v budoucích pracovních místech a mám na mysli ta takzvaná zelená pracovní místa. Podpoříte to financemi a politickými opatřeními na evropské úrovni, tak aby se kvalifikace pracovníků v této oblasti zlepšila? udělal. Máte naprostou pravdu, říká paní Vasiliu. Pokud chceme podpořit mladé lidi, aby získávali takovéto zvláštní, speciální schopnosti a právě naše agentura v Soluni na tomto poli velice dobře pracuje. Je to vidět také na studiích, které jsou zde prováděny. Jedná se právě o potřeby pracovního trhu v budoucnosti. Těchto zkušeností využijeme, využijeme těchto informací, které jsou nám poskytovány, tak, abychom poskytli mladých, mladým lidem možnost získávat právě ty specifické kvalifikace, které jim skutečně umožní získat v budoucnosti práci. Ano, je skutečně politování hodné zjišťovat, že vaše země patří k zemím, kde 80% absolventů univerzit nemá práci. Co musíme učinit na tomto poli. Musíme zjistit, jaké jsou příčiny co tohoto jevu, jaké jsou potřeby pracovního trhu v tomto konkrétním případě. A musíme potom podpořit právě ty specifické kvalifikace, ty profily a dovednosti, které jsou opravdu důležité pro získání pracovního místa. Musíme mladým lidem nabízet možnosti získávat specifické schopnosti a dovednosti. Právě pomocí našich programů já bych chtěla povzbudit Řecko v tom smyslu, aby opravdu využívalo ve zvýšené míře programy, které existují. Samozřejmě se to týká i financí. V rámci finančních možností, které má Řecko a které má komise, se musíme snažit o to, co nejlépe využít takovéto programy, které podporují mladé lidi. Ještě bych, říká paní Rapty, položila doplňující otázku. Paní předsedkyně, vy jste to vystihla naprosto správně, já s vámi mohu pouze souhlasit. Co se týče Evropského Centra pod podporu profesního vzdělávání ve Soluni. Měla jste naprostou pravdu. Ale máme také Evropskou nadaci pro profesní vzdělávání a také Evropský institut pro inovace a technologie. Jak si myslíte, že byste mohla přispět pro koordinaci činností těchto tří institutů, tak, aby se zajištilo, že opravdu vznikne v Evropě znalostní společnost, která bude fungovat jakožto integrující prvek. A jaké konkrétní plány či návrhy byste měla proto, aby tako, takováto spolupráce probíhala opravdu účinně? odpověď paní dezignované komisařky. Myslím si, že musíme to vidět odděleně. Institut pro inovace je trochu něco jiného a je to rozdílná instituce než ty dvě ostatní. Je to institut na vysoké úrovni, který má jakým způsobem spojovat vzdělávání, výzkum a inovace. Hovořila jste o tom, že je důležité zohledňovat i technologie a zapojovat je do vzdělávání. A proto hovořím o tomto institutu. Rozhodně si myslím, že je důležitá spolupráce. Paní Vysilio, ano, Evropský instituce musí stát naší vlajkovou lodí, musí se stát opravdu takovým pionýrem evropského přístupu. A já věřím, že k tomu dojde, protože poslední rozhodnutí, které se týkalo výběru programů tohoto institutu, bylo velice úspěšné a podařilo se vyvolat zájem velkých inovačních a výzkumných středisek. Takže jsem přesvědčena o to, že toho dosáhneme. Ovšem, chtěla jsem pouze poukázat na to, že ta dvě ostatní zařízení nemůžeme spojovat s tím institucem, protože každé z těchto zařízení má svou vlastní specifickou úlohu. Nyní prosím paní Harkins. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Ve jedné z vašich písemných odpovědí hovoříte o svém cíli podporovat zájem evropských občanů. Jak víte, 100 milionů evropských občanů pracuje jako dobrovolníci a dobrovolnictví a dobrovolné občanství je velkou součástí evropského občanství. Jak už říkal pan Skuria, rok 2011 byl určen jako Evropský rok dobrovolnictví. V kontextu vaší práce mě by zajímalo, jak se díváte na dvě otázky. Za prvé, jak chcete vytvořit synergii mezi existujícími evropskými programy, jako například Youth in Action, Europe for Citizens, celoživotní vzdělávání a tak dále, a aktivity, které jsou spojeny s rokem dobrovolnictví 2011. A za druhé, jak se díváte na Evropský rok dobrovolnictví, jak si myslíte, že přispěje k zaměstnavatelnosti dobrovolníků? Děkuji. Ano? Jak jste řekla, rok 2011 je Evropským rokem dobrovolnictví. Rozhodnutí už bylo přijato a začaly se dělat různé kroky v tomto směru. Je mě líto, že už nebudu tou vedoucí komisařkou v této oblasti, která bude zodpovědná za rok dobrovolnictví, ale samozřejmě budu plně spolupracovat se svým kolegou komisařem. Myslím si, že dobrovolnictví by mělo být podpořeno, ale tím správným směrem, protože já se obávám, abych se dobrovolnictví neprojevovalo tak, že zaměstnavatele začnou používat dobrovolníky místo placených sil. Dobrovolnictví samo o sobě je velmi užitečná věc, velmi užitečný koncept, takže bychom ho měli podporovat, abychom zvýšili zkušenosti a znalosti našich lidí. Ale ne proto, aby tito lidé byli vykořišťováni zaměstnavateli. Takže v průběhu tohoto roku si myslím, že bychom měli najít způsoby, jak dohlednout na to, jak co nejlépe podporovat dobrovolnictví a přitom zachovat rovnováhu mezi placenou prací a dobrovolnictvím. Děkuji. Máte doplňující otázku? Děkuji. Plně souhlasím s komisařkou, že dobrovolnictví v žádném případě nemělo nahrazovat placenou práci. Ale vrátím se k tomu, že je to tedy neformální zkušenost eh, pro mnoho dobrovolníků, pracovní zkušenost a určitým způsobem to podporuje jejich znalosti a schopnosti a myslím si, že to také podporuje jejich začlenění do pracovního procesu a tím způsobem to také podporuje jejich zaměstnavatelnost. Takže si myslím, že byste měla se zmínit o určitých synergiích nebo iniciativách eh, s programy, které už fungují v tomto smyslu paní Vasiliu. Máme specifické programy v oblasti dobrovolnictví a ty se ukázaly jako velmi úspěšné a naše studie ukazují přínos dobrovolnické práce pro zvyšování znalostí a schopností našich lidí. A já bych chtěla zdůraznit jednu věc. A to je příspěvek dobrovolné práce k sociálnímu zapojení těch lidí, které pracují na dobrovolné bázi do veřejného života. Těmto dobrovolníkům se tímto umožňuje lépe pochopit potřeby společnosti, lépe chápou svůj přínos společnosti, přínos své práce, takže je to sociální aspekt dobrovolnictví a tento aspekt je velmi důležitý a právě proto jsem říkala, že všechny programy, které se týkají dobrovolnictví a dobrovolné práce, by měly být posíleny. Děkuji. Teď paní Schroeder. Ja, Děkuji. Vážená paní Vasiliu, hovořila jste o tom, že v rámci vaší akce k profesního vzdělávání chcete zapojit všechny skupiny obyvatelstva a zároveň chcete zohlednit požadavky ekonomiky. Já tedy vycházím z toho, že tím myslíte iniciativu Zelená pracovní místa vaši, vašeho předchůdce? Největší potřeba vzdělávacích opatření pravděpodobně bude u starších pracovníků a zejména u těch, kteří pracují v sektorech, které již nejsou potřeba v rámci udržitelné ekonomiky. Jaké konkrétní iniciativy zde plánuje? Nabídnete takovýmto lidem něco konkrétního, či budete nabátat členské státy k tomu, aby se soustředili zvláštním způsobem na tyto skupiny obyvatelstva, tak aby využili potenciál takovýchto pracovníků, aby je tedy dokázali zpět začlenit do ekonomiky. Děkuji, prosím paní Vasiliu. Děkuji. Ano, myslím si, že tím, že dáme možnost dospělým, aby pokračovali ve svém vzdělávání je velmi důležité. Celoživotní vzdělávání je právě o tom. Celoživotní vzdělávání by mělo začít ještě v předškolním věku a mělo by pokračovat my jsme měli takový slogan, ten se mně nelíbil, protože je trochu morbidní. Říkali až do hrobu. Ale já bych neřekla až do hrobu, já bych řekla dokonce i potom, co odejdete do důchodu, protože musíme být i nadále aktivní. Takže naš program pro, nebo naše programy pro celoživotní vzdělávání nejsou pouze pro mladé, ale také pro dospělé, kteří chtějí být i nadále aktivní a měli bychom to podporovat, protože je to dobré pro všechny. A protože jsem ze zdravotnictví, tak mohu říci, že jednou z našich politik, jedna z našich politik nesla aktivní celoživotní vzdělávání být aktivní celý život. Abychom mohli být aktivní i v pozdějším věku, podívejte se na mě. Já jsem stále aktivní, protože si myslím, že bych měla být aktivní, měla bych zůstat aktivní. Takže to znamená, že se musím i nadále vzdělávat, nadále učit. Takže tyto možnosti by měli mít všichni naši lidé. Thank you very much. Uh, Mrs. Paní Schröder. Ještě zpět k iniciativě eh, Nové dovednosti pro zelená pracovní místa. Ekonomika si stěžuje na to, že nemá k dispozici dostatečně vzdělané pracovníky. Co chcete například změnit v rámci výu- základní výuky v základních školách? tak, aby měli i děti z chudých rodin možnost dosáhnout všech i těch vysokých stupňů vzdělání. A co chcete učinit proto, aby společnost využívala právě jejich talentu? Máte nějaké konkrétní představy, konkrétních kroků? Myslím si, že zapojení všech do našich programů je velmi důležité. A jak jsem již dříve řekla, měli bychom eh, klást důraz na děti, které nemají příležitosti prostřednictvím svých rodin k tomu, co by chtěli dělat, jako je vzdělávání, mobilita a podobně. Takže měli bychom klást důraz právě na lidi z tohoto prostředí, včetně přestěhovalců, protože patří do naší společnosti. Takže měli bychom navázat ty potřeby trhu na ty znalosti a dovednosti, které dáváme našim mladým lidem, to je důležité nejen pro naši ekonomii, ale také pro lepší vyhlídky našich mladých lidí na lepší život. A to je přece cíl Eh, naší politiky. Chceme přece zajistit lepší život pro naše lidi bez ohledu na jejich věk, bez ohledu na prostředí, ze kterého pocházejí, bez ohledu na schopnosti, protože i děti se zvláštními potřebami mají eh, své eh, nadání a schopnosti a my je musíme využít. Děkuji. Prosím ty z vás, kteří kteří nejsou kteří nejsou přímými účastníky slyšení, aby eh, odešli z tohoto sálu. Pokud eh, hovoříte, tak prosím, eh, odejděte. Pan Higgins tady, myslím, není, takže se dostáváme k panu Čimanskému, tam to není také a jeho zastupuje pan, paní Hirsch. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní Vasiliu, Často se potýkáme s problémem, že nám chybí odborní pracovníci, zejména v oblasti přírodních věd a technické oblasti. Na druhé straně máme v oblasti pedagogické problém, že tam nepracují téměř žádní muži, nemáme žádné muže v základním školství ani v dětských školkách. A proto se chci zeptat, Dokázala byste si představit, protože ten základní kámen, když se rozhodujeme o tom, jaký, jakou si chceme vykonávat, ten nepadne v těch posledních dvou třídách ve škole, ale mnohem dříve. Dovedla byste si představit nějaké programy, které by například povzbuzovaly děvčata, aby se věnovaly technickým oblastem a na druhé straně povzbuzovaly muže, k tomu, aby si nezvolili pouze ty typy, ta typická mužská povolání. To je téma, které je velmi blízké mému srdci. Rovnost pohlaví. Myslím, že to začíná už v rodině. Rodina a škola musí eh, povzbuzovat eh, mladé lidi, mladá děvčata k tomu, aby se rozhodli pro eh, exaktní vědy a chlapce, aby se rozhodli pro učení. V mé zemi 95% všech učitelů jsou ženy a to není zdravé. Samozřejmě ženy chceme, chceme, aby pracovali, ale chceme, aby děti měli zkušenost s oběma pohlavími, takže potřebujeme rovné zastoupení pohlaví ve všech profesích. Takže rodina a škola musí sehrát velmi aktivní úlohu v tom, aby povzbuzovali malé děti v tom, eh, co si zvolí později v životě. Ale my máme také svoji roli. Musíme jim dát příležitost si to vyzkoušet. To je, myslím, dobrý model, abychom děti, ve školním věku, aby se šli podívat na to, jak, co vlastně různá povolání dělají v praxi, v čem to spočívá, protože když je vám 16, 17, tak vlastně nevíme, co, co je právo nebo ekonomika, stavebnictví nebo učení. Potřebují si to vyzkoušet, potřebují to vidět v praxi a usoudit, jestli to je něco, co se jim líbí. Ale Obvykle se obávám, že to probíhá spíš tak, že dcera řekne, eh, že matka řekne své dceři, z tebe bude dobrá učitelka a chlapci zase doma řeknou, ty by si byl dobrý instalatér třeba, nebo vědec. Mohou být čímkoliv. A pamatuji si eh, dobře na eh, jednu příhodu, ke které se stalo, když paní Brutland byla mm, premiér, premiérkou Norska, tak se eh, ve škole jí zeptal jeden chlapec, mohu se také stát premiérem? Takže takovéhle vzory jsou velmi důležité. Děkuji. Máte další otázku, paní Hirš? Já, já no... Ano, mám ještě jednu otázku. Týká se trochu eh, speciální oblasti, ale je to téma, které jistě bude výzvou i pro vás. Uh, v rámci listině základních práv máme zakotvené právo na vzdělání. A v Evropě je celá řada dětí a mladých lidí z rodin ilegálních přistěhovalců. Některé země se tímto problémem nyní zabývají, snaží se vytvářet možnosti pro tyto děti, tak aby měly přístup ke vzdělávání. Vidíte nějakou možnost v rámci vaší spolupráce s ostatními členy sboru kole komisařů, možnost, jak nalézt možnosti realizace tohoto základního práva na vzdělávání i pro děti a mladé lidi z rodin nelegálních přistěhovalců? Myslím, že musíme zajistit, aby všechny děti dostali dobré vzdělání a to je také součástí úmluvy o právech dětí, kterou jsme ratifikovali. Takže moje odpověď je ano, musíme podporovat členské státy, eh, aby eh, tento přístup zavedli v praxi. Samozřejmě tady postupuje každý stát jinak podle toho, jakou sociální politiku má, jaké má také finanční Mm, možnosti a potřeby, ale je to něco, co musíme podporovat, protože je to součástí lidských práv každého dítěte. Děkuji. Pan Mesaroš. Thank you, Madam Chairman. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní designovaná komisařko, protože jsem bývalý univerzitní profesor, rád bych se vás zeptal na boloňský proces v evropském vysokém vzdělávání, který byl eh, už úspěšně uveden do praxe eh, ve všech eh, členských zemích Evropské unie. Pokládáte tento mm, mm, boloňský proces za úspěšný? Myslíte si, že byl efektivně uveden do praxe, anebo myslíte si, že potřebuje být ještě nějak doplněn, eh, vylepšen, zejména v oblasti vzájemného uznávání eh, diplomu a migrace studentů mezi jednotlivými univerzitami? Well, I consider the... Já považuji boloňský proces za celkem úspěšný. Ale nejsme ještě na konci cesty. Jak jsem už eh, zmínila, nedlouho eh, si budeme připomínat 10 let existence boloňského procesu, ale myslím, že při té příležitosti bychom měli obnovit svůj závazek pokračovat. Protože byli jsme do určité míry uh, úspěšní, pokud jde o ten třetí cyklus studia, musíme ale také mm, mít na paměti eh, autonomii univerzity, jejich financování, kvalitu výuky. Tohle jsou všechno velmi důležité věci, na kterých ještě musíme v budoucnosti pracovat. Děkuji. Máte další otázku? Ano, děkuji. Eh, paní designovaná komisařko, jak byste hodnotila několika letou existenci a práci Evropského institutu pro inovaci a technologii? A myslíte si, že obecně ta myšlenka na zřízení eh, takovýchto evropských institucí, které by tedy soustředily evropské mozky ve výzkumu, je, je to dobrá cesta pro dosažení excelence? Ano, moje otázka je velké ano. Uh, Myslím si, že ten technologický institut, který právě e, za, začal pracovat, je dobrým příkladem e, dokončení, propojení toho trojuhelníku, který jsem tady načrtla e, a myslím, že to je úspěšné a doufám, že do Eh, podzimu eh, toto všechno začne pracovat. Tam budou první postgraduální studenti. Um, myslím si, jedním z našich cílů bylo přitáhnout lidi z praxe, z průmyslu, tak, abychom uh, Eh, skutečně dokončili eh, ten trojuhelník výzkum, inovace, vzdělávání a máme opravdu už eh, velké podniky, které projevily zájem se zapojit a máme tam také dobré zastoupení z nových členských zemí, z východní Evropy, z Maďarska, z Polska. Takže je to velký úspěch. Děkuji a nyní pan Enčiu. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Vasiliu, chtěl bych vám poblahopřát k vaší nominaci na komisařku. A chtěl bych vám popřát, abyste mohla v rámci vašeho funkčního období dokončit všechny projekty. Chci se zeptat něco k projektu Europeana, tedy k digitální knihovně. Je to projekt, který je financován z prostředků společenství. Chtěl bych vědět, jakým způsobem chcete v budoucnu podpořit další rozvíjení tohoto projektu. Jakož projektu, jakožto digitální báze, či jakožto portálu pro další knihovny, jak je tomu nyní protože pak to bude v podstatě reklama na informace ostatních webových stránek a budou za to platit ovšem evropští občané. Děkuji vám za vaše blahopřání. Digi- eh, digitální eh, svět je eh, už skutečnost a musíme podporovat práci v této oblasti, ale podporujeme asi tisíce projektů. A já eh, pracuji na tomto portfoliu jenom tři, čtyři týdny, takže prosím dejte mi čas, abych se obeznámila se všemi těmito projekty. Já bohužel o tomto projektu zatím nic podrobného nevím, ale slibuji vám, že v brzké době se s tím podrobně obeznámím a odpovím vám. You, Máte prosím, pane Enčiu, doplňující otázku? Ano. Do budoucna bych si přál vaší podporu tohoto projektu. Pokud se Evropská digitální knihovna stane tím, čím má být, tedy digitální databází, Budete v tomto případě souhlasit s ním, že by lidé měli mít bezplatný přístup, respektive zařízení kulturní a vzdělávací měli mít bezplatný přístup do všech, ke všem informací, které tato knihovna nabízí, protože vzdělávací zařízení, výzkumníci, studenti a školáci jsou naší budoucností. V tomto pohledu vidíte problém v oblasti autorského práva? Začnu od konce. Eh, autorské právo. Předeslala jsem už eh, na úvod, že si myslím, že všichni autoři eh, mají právo na řádnou odměnu za svou práci, takže um, autorské právo je nezadatelné právo. Potom uvidíme, zdali bude možné eh, poskytnout ehm, přístup bezplatný všem občanům. A pokud zajistíme přístup pro naše občany, tak jak na tom budou občané z jiných částí světa, kteří budou chtít eh, tohoto přístupu využít také. Tady mm, bude mm, určitý diskriminační přístup vůči nim, takže já eh, toto prostuduji musíme ten projekt nejprve dokončit. Je to veli, velmi významný projekt a všichni musíme usilovně pracovat na tom, abychom ho dokončili. A potom uvidíme, zdali tato služba bude moci být bezplatná. Já bych chtěla ještě poukázat, pane Eucilio, na to, že projekt Europeana je v portfoliu paní Kroes. A nyní má slovo pan Jordana Čišeli. Děkuji, paní Vasilio. Mám otázku, která se týká Evropského institutu pro technologie a inovace. Ano, posloucháte mě? Slyšíte mě? Ano, dobře, v pořádku. Mám začít znovu? Dobře. Takže opakuji, mám otázku, která se týká Evropského institutu pro technologie a inovace. Tento institut spadá do vašich kompetencí a týká se takových oblastí, jako je výzkum a inovace, což samozřejmě zase kompetence jiných komisařů. Takže by mě zajímalo, jak zaručíte, že Kroky tohoto institutu bydou v souladu s tím, co přijmou jiní komisaři. Dále my chceme zvyšovat konkurenceschopnost našich ekonomik cestou větší inovace. Takže by mě zajímalo, zda chcete dát větší důraz tomu, aby se podniky zapojily do práce tohoto institutu. Zda zaručíte, aby práce tohoto institutu byla snadno dostupná pro malé a střední podniky a dále přijmete opatření, aby se tento institut nestal pouze administrativním centrem? Děkuji. Eh, eh, na úvod eh, dovolte mi říci, že předseda, pan předseda Barroso se osobně velmi zajímá o práci tohoto institutu a přeje si, aby eh, byl úspěšný. Takže je skutečně v zájmu všech eh, komisařů, eh, kterých se to týká, aby úzce spolupracovali a aby umožnili tedy zdárnou práci tohoto institutu. A nepochybuji, vzhledem k tomu, že jsem se už setkala Eh, předsedu správní rady institutu. Je to tak odhodlaný člověk, eh, člověk, který má takovou vizi a obrovskou zkušenost v tomto oboru, eh, že vůbec nepochybuje o tom, že zajistí úspěšnou práci této instituce. Slyšela jsem, že tam je také velmi dobrý ředitel v tomto institutu, toho jsem zatím nepotkala, ale on už se ujal své funkce v Budapešti a v krátké době, myslím, že už na jaře, ten institut bude už plně funkční a e, autonomní. Takže jakmile se to všechno rozběhne, tak budeme mít jednu odpovědnost. A tady může komise být nápomocna. Hovořili jsme s předsedou, mm, jsme rozhodnutě spolupracovat a jsem si jistá, že parlament si také přeje, aby ta spolupráce byla úspěšná a chceme jak si rozšířit tu zprávu o existenci tohoto institutu eh, do té, eh, do té komunity vědecké eh, v Evropě, protože skutečně chceme, aby to byla vlajková loď Evropy. Once again. <laughs> Parlament byl mandátu res. Uh... Parlament v minulém funkčním období podpořil tento projekt. A já si myslím, že v budoucnosti také budeme úspěšně spolupracovat v této oblasti a dosáhneme toho znalostního trojuhelníku. Jedna doplňující otázka, pokud jde o spolupráci vzdělávacích institucí. Já si myslím, že to je nejslabší článek tohoto trouhelníku a proto bych se ráda zeptala, jak se na tuto věc díváte. Jak si myslíte, že by tyto instituce mohly začít spolupracovat s tímto Institutem pro technologii a inovace lépe, aby se vzdělání lépe přiblížilo potřebám ekonomiky? Především si myslím, že eh, je třeba revidovat ehm, Eh, klasifikaci univerzit. Univerzity musí být moderni, modernizovány. Myslím si, že většina eh, těch žebříčků, které hodnotí univerzity, se opírá pouze o výzkum, ale my musíme přihlédnout také k dalším faktorům. Například eh, metody výuky, hmm. mezinárodní uznání univerzity, přesah do té vědecké komunity. Eh, to všechno je třeba zohlednit při modernizaci našich univerzit. Potřebujeme, aby byly mm, funkční a aby skutečně mladým lidem dávali příležitost eh, dělat, eh, jak si se kvalifikovaně rozhodovat, tak aby si mladí lidé mohli lépe rozhodnout, kde, jaký obor studovat to je, myslím, něco, co posílí evropské univerzity a co z nich učiní eh, univerzity konkurenceschopné s univerzitami z jiných částí světa. Děkuji, kolegové, byli jsme velmi rychlí, takže nám zbývá ještě trošičku času. Takže teď otevírám eh, možnost pro kladení otázek. Pět otázek, jedna otázka, jedna odpověď. Paní Farhajen, potom eh, paní Kam Evet, pan Varis Fatimo, pan Tekeš a pan Fisas. To je vše. Paní Ferhán. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní Vasily, u mnoho z témat, o které jsme zde nyní hovořili, mají velice silný regionální a hlavně lokální aspekt programy, iniciativy se totiž realizují na lokální úrovni, přímo na místě. Lokální úrovně, úroveň získává díky Lisabonu větší sílu. A jak tedy vy vidíte zapojení orgánů místní zprávy právě při provádění iniciativ a problémů v oblasti vzdělávání, kultury a sportu? Jakým způsobem chcete zajistit takovou to účast zejména na iniciativách, které se týkají dobrovolnictvích, ale i na dalších iniciativách, tak abychom lépe měli lepší přístup a kontakt právě s občany přímo na místě. Myslím, že vzdělávání, kultura a všechny části mého portfolia, i sport, to všechno jsou Eh, tematické okruhy, které mají přesah eh, jaksi do všech eh, dalších témat. Mm, potřebujeme tady podporu všech členských zemí, samozřejmě, ale také regionálních a místních orgánů. Také musí vidět, kde jsou ty výhody my jsme od začátku řekli velmi jasně, že pokud budou regionální orgány zdůrazňovat projekty, eh, které připravujeme, tak z toho sami budou eh, mít eh, prospěch. Například v letošním roce také Eh, výbor regionu pořádal Den otevřených dveří, na který také přizval naše generální ředitelství. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Vasilu, já bych se chtěla ráda vrátit ke kulturní oblasti a zejména k eh, oblasti audiovizuálních médií, které představují důležitý kulturní faktor naší společnosti a to nejenom z hlediska konkurenceschopnosti a ekonomiky. Chci se tedy zeptat, eh, Souhlasíte s tím, že zejména veřejnoprávní média zaručují v Evropě pluralismus médií a zejména zachování kulturní rozmanitosti v Evropě? A pokud tedy toto mění sdílíte, jakou podporu zamýšlíte poskytnout v rámci pravomocí kontroly k tomu, aby došlo k dalšímu rozvoji systému veřejnoprávních médií v Evropě. Myslím si totiž, že to je důležitá oblast a bylo by dobré, kdybychom měli komisařku, která ne, zejména jak si se soustředí právě na kulturní faktor veřejnoprávních médií. Souhlasím s vámi, že by nemělo docházet ke koncentraci veřejných médií a že totiž veřejnoprávní média by měla eh, mít důležitou roli. Mají svoji úlohu, kterou by měly eh, dobře plnit, měly by informovat veřejnost, měly by eh, podporovat kulturu, mezikulturní dialog. Tohle všechno za ně nemohou udělat soukromá média, protože tam mají jiný zájem, mají své soukromé investory, a těm se také musí přizpůsobovat. Takže eh, komise za to ale není zodpovědná. My můžeme ukázat zájem, podporu, ale potom se toho musí chopit členské státy. Děkuji a nyní má slovo pan Boris. Vážená paní, moje otázka se týká realizace nové Lisabonské strategie. Jejímž cílem je dosažení dynamicky se rozvíjejícího se hospodářství. Samozřejmě toho nemůžeme dosáhnout, aniž bychom eh, transformovali vzdělávací systém, který musí být více inovativní. Vy jste říkala, že povedete skupinu komisařů, kteří budou ve svých rezortech odpovědní za inovaci. Můžete nás ujistit, že část těch obrovských prostředků, které jsou spojeny z inovací budou směřovány také do školství. Mám na mysli takové věci jako třeba vzdělávání na dálku, e-learning, portál a tak dál, ale i celý systém vzdělávání v oblasti nových technologií. Jo. Když hovoříme o své vizi do budoucna, pokud jde o vzdělávání, dovednosti, znalosti a podobně, nehovoříme jenom o univerzitách a o formálním vzdělání. To je e, úsilí, které zahrnuje e, všechny e, různé aspekty, které umožňují našim lidem, aby, aby přežili a aby vedli dobrý život v této těžké době. Takže jsem si jistá, protože pan předseda Barroso eh, přikládá velkou váhu eh, vzdělání v tom širším slova smyslu a posílení toho vzdělanostního trojuhelníku, vzdělání, výzkum, inovace, tak věřím, že budu mít dobrého zastánce ve svém úsilí o dobrý rozpočet na podporu těchto projektů. Děkuji. Pan Vatima. Thank you. Grazie. Děkuji. Navázal bych na to, co zde bylo řečeno o audiovizuální oblasti, ale rád bych eh, paní kandidátku upozornil na následující věc. Jedním z produktů, které se nejvíce vyváží ze Spojených států do Evropy, jsou kulturní produkty, to znamená filmy, hudba, audiovizuální obsah a tak dále. To je možná druhá položka na seznamu vývozních artiklů. My jsme hodně hovořili o škole o vzdělávání, ale o tomto aspektu, to znamená o evropské kultuře, která absorbuje kulturní produkty, často velmi různorodé a ideologicky orientované, jsme hovořili velmi málo. Já nemám žádnou odpověď, ale říkám vám, abyste se nad tím vy zamysleli. Yes, the new media program, of course. Yeah. Nový program média který je součástí mého portfolia, je velmi eh, důležitou součástí naší kultury a musíme z něho vytěžit maximum. Já se upřímně eh, domnívám, že nemáme dostatečně, dostatečné financování pro tento důležitý úkol, protože ten audiovizuální sektor chceme podporovat. Chceme podporovat kvalitní eh, audiovizuální práci. A k tomu bychom potřebovali více peněz. A když přihlédneme k významu jejich práce, tak si myslím, že bychom eh, měli mít vyšší cíle na to financování. Teď máme nový plán, tak abychom mohli poskytovat třeba záruky audiovizuálním společnostem, protože v této eh, tíživé situaci, eh, banky jim nechtějí půjčovat audiovizuálnímu sektoru, takže chceme eh, připravit eh, tento model záruk, ale vzhledem k tomu, kolik peněz na to máme vyčleněno, tak ehm, se obávám, že se nedostaneme příliš daleko. Takže měli bychom mít vyšší cíle. To byl jenom příklad. Děkuji. V dopisu pana Barosa ve třetím bodě se hovoří o mobilitě v oblasti zkušeností a praxe ve výuce. Já si myslím, že je jednodušší zaručit mobilitu studentů, ale jak zaručíte mobilitu vyučujících? Tady se hovořilo v minulém funkčním období o tom slavném polském instalatorovi, který může jít pracovat všude. Ale to je takový rozpor, protože univerzitní profesor z jakékoliv země nemůže jít vyučovat do jiné evropské země. Co můžeme udělat, abychom to vyřešili? Well, I je velmi důležité dát učitelům možnost cestovat a je to jeden eh, z našich nejdůležitějších cílů. Chceme eh, více učitelů podporovat eh, v tom, aby vycestovali a chceme pro ně vytvořit pobídky. Zejména vzhledem k tomu, že učitele už pracují, mají rodiny, tak to není pro ně tak jednoduché. A v tom programu Marie Curie tam je velice Mm, flexibilní cíl pro lidi, pro výzkumníky, kteří se zapojí vzhledem k tomu, jak by eh, mohli co nejlépe skloubit svoji práci a péči o rodinu. Takže tady se skutečně snažíme zvýšit tu mobilitu učitelů a je to velmi důležitý cíl a musíme na něm usilovně pracovat. Děkuji. Poslední otázka Mm, pan Turkish, neptejte se na maďarský jazyk, to jsme už odpovídali, byl jste tady v sále. Vážená paní designovaná komisařko, <clears throat> eh, Maďarsko ztratilo 70 svého území a 60 svého obyvatelstva, protože dnes velká část maďarského obyvatelstva žije vlastně v sousedních zemí a tam existuje jazyková a kulturní asimilace a vážné omezení používání maďarského jazyka, tradicí a náboženství. Tento proces je jasně, má jasný záměr zničit maďarskou národní identitu. Jak se osobně budete angažovat v definování mm, evropské politiky, která by zamezila takovému diskriminačnímu jednání, které je eh, praktikováno v některých členských zemích a jak budete usilovat o eh, ochranu eh, jazyk a menšin, které žijí v Evropské unii s cílem zajistit diverzitu. Děkuji, pane Kirkeši, paní Vasovi vám na to teď nezodpoví, protože na tuto otázku dnes odpovídala minimálně třikrát a myslím si, že její odpovědi byly naprosto uspokojivé. Nyní se tedy dostáváme na závěr našeho slyšení. Děkuji všem kolegům za jejich disciplínu a samozřejmě děkuji také navržené komisařce za její skvělou disciplinu. Nyní dám ještě na závěr jednou slovo paní Basiliu, aby mohla uzavřít své vystoupení dnes nyní v našem výboru. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, děkuji vám ještě jednou za vaši trpělivost a za velice živou a plodnou diskusi, které jsme, kterou jsme spolu vedli. Věřím, že eh, to nebylo marné, je, je to diskuse, která eh, byla velmi přínosná a kterou zúročím ve své práci, pokud budu potvrzena eh, ve funkci komisařky. Výzvy, kterým čelí Evropa, jsou velké. Eh, máme tady nové podmínky, které nastolila Lisabonská smlouva a musíme se přidržet těch principů, které eh, definoval pan předseda Barroso pro svůj nový mandát. A jsem přesvědčena, že musíme investovat s rozvahou a efektivně do klíčových oblastí, které budou mít trvalý efekt na život všech Evropanů, jak dnes, tak ještě více v budoucnosti. Eh, velmi jasně si vzpomínám na komentář, který zde pronesl dnes jeden z poslanců o plítvání prostředků eh, daňových poplatníků. A já vám slibuji, že ve své práci budu dbát na to, že všechno, co schválím, bude mít eh, přímý dopad na život eh, evropských občanů a nebude tedy nebude tedy docházet k plítvání. Chceme posilovat znalostní ekonomiku, která se bude opírat o naše evropské hodnoty. Chceme také garantovat celoživotní vzdělávání tak, aby eh, Evropané mohli eh, nabývat nové znalosti a dovednosti, které budou moci v budoucnu zúročit. Chceme mít eh, udržitelné hospodářství, udržitelný průmysl, chceme také zajistit spravedlivé odměňování. Chceme chránit své kulturní dědictví, které musíme oslavovat a chránit. A chceme také eh, proskoumat možnosti, jak využít sport jako prostředek zlepšení kvality života evropských občanů. A není žádná náhoda, že sport byl doplněn do Lisabonské smlouvy jako jeden z našich cílů. Vážená paní předsedkyně, děkuji mnohokrát za tuto eh, zkušenost a jak jsem řekla, už úvodem, toto je jasný projekt demokracie a já jsem velmi ráda, že mohu být součástí tohoto procesu a velmi si cením té spolupráce s Evropským parlamentem, s vámi především a snažím se učit z vaší Eh, dlouhé zkušenosti, abych eh, zlepšila eh, své znalosti a abych to všechno mohla zúročit v práci na tom velmi důležitém portfoliu, které mi bude svěřeno, pokud budu potvrzena ve své funkci. Děkuji mnohokrát. Thank you very much, Mrs. Děkuji mnohokrát Nemohu předjímat to, jaké rozhodnutí učiníme dnes večer, ale mohu vám říci, paní dezignovaná komisařko, že jsme dnes nyní s vámi byli velice rádi a že jsme viděli, že v oblastech, kde se my angažujeme velice silně, se vy angažujete také silným způsobem a doufáme, že to mu tak bude i v budoucnu. Nyní chci říci koordinátorům, že se dnes večer sejdeme ve 20 hodin v sále ASB 1